Okay. Ladies and gentlemen, dear colleagues, five... Dámy a pánové, milí kolegové, je 15 hodin 5 minut, začněme. Jsem velice rád, že je mezi námi pan Christian Cardona, je ministrem hospodářství, investic a mm, drobného podnikání na Maltě. Zastupuje zde úřadujícího předsedy, předsedu eh, Rady Evropské unie a on nám představí priority maltského předsednictví. Zde v rámci našeho výboru, to znamená eh, v rezortu mezinárodního obchodu. Zajisté eh, si všichni uvědomujete, jaká je nyní situace a mezinárodní obchod je vlastně na vrchní příčce mezinárodní agendy. Zejména dvě události, nazvěme to takto, loňského roku ehm, to dali jasně najevo, a sice zvolení pana Trumpa prezidentem a eh, první činy či počiny, k nímž se rozhodl, myslím, jsou jasným signálem, že budeme muset intenzifikovat práci v oblasti mezinárodního obchodu a pak také Brexit a diskuse o obchodních vztazích s členským státem, který eh, se v referendu rozhodl vystoupit z Evropské unie. To bude další klíčový prvek eh, naší agendy. Takže předsednictví má před sebou skutečně odpovědný úkol, odpovědné úkoly v nadcházejících měsících a jsem si jist, že parlament bude předsednictví podporovat v duchu dobré spolupráce a také jasných eh, vytyčených cílů, to znamená dosažení konstruktivních výsledků. Brexit a nová mezinárodní situace, o níž jsem se zmínil jsou tedy hlavními hesly. Máme také eh, několik eh, nových legislativních eh, návrhů na stolu. Dnes dopoledne jsme hovořili o alternativní metodologii, pokud jde o státy nebo odvětví, která nedodržují normální postupy cenotvorby a pak modernizace TDI. Jsem skutečně rád, že rada po dvou a půl letech stanovila k tomu mandát a můžeme zahájit eh, jednání, myslím v polovině února, o TDI. Dnes jsme také schválili Eh, dokument o konfliktních minerálech a v březnu to předložíme na plenárním zasedání a doufejme ještě za vašeho předsednictví budeme moci, moci eh, schválit tuto legislativu o eh, konfliktních minerálech a Dále máme na stole ještě legislativu o dvojím užití. To je také velmi důležitá materie, zejména v oblasti obchodní politiky založené na hodnotách a doufám, že i to budeme moci doladit v duchu dobré součinnosti. A tak e, pak máme další obchodní dohody. Dnes ráno, dopoledne jsme schválili ve výboru e, dohodu CETA a budeme se tím obírat ještě v nadcházejících týdnech a musíme také e, zajistit implementaci. Vietnam a Singapur asi až po výroku Evropského soudního dvora a pak z největší pravděpodobností následuje Japonsko, zejména to zapadá do mých poznámek o mezinárodním jednání a určitě tedy bude smysluplné uspíšit jednání s Japons, Japonskem a v neposlední řadě musíme klást větší důraz na mezinárodní multilaterální systém podpory VTO, Světové obchodní organizace, tak aby nebyla zničena nebo její fungování narušeno některými členy. A dále téma transparentnosti a spolupráce mezi radou a parlamentem, zejména s ohledem na meziinstitucionální vyjednávání a meziinstitucionální dohodu o transparentnosti a přístupu k dokumentům. Takže je to skutečně nabitý pracovní program a nyní Pane ministře, dávám, dávám slovo vám, abyste nám blíže vyložil eh, malcké eh, priority. Děkuji. Děkuji za eh, slovo a za pohostinnost. Chtěl bych eh, také přivítat naši delegaci v Evropském parlamentu a chtěl bych vám, pane předsedo, poblahopřát ke zvolení předsedou výboru společně s místopředsedy, kteří byli opět zvoleni do vedení výboru. Vy jste velmi stručně, ale i výstižně představil naše priority. V uplynulých 60 letech byla Evropa považována za příklad naděje, prosperity, rozvoje a míru. To byl velký úspěch, byl to výsledek eh, eh, vize průkopníků evropského projektu v době, kdy eh, každý byl skeptický, jestli se nám to podaří a jestli dokážeme spolupracovat. A u příležitosti 60. výročí tohoto projektu jsme na řadě my, Malta, nejmenší členský stát a máme příležitost předsedat Radě Evropské unie. Společně se ohledneme na uplynulých 60 let, na to, čeho jsme zatím dosáhli a rádi bychom také zdůraznili tento projekt eh, našim občanům, protože často se na eh, pozitivní výsledky na prospěch zapomíná a je to také příležitost podívat se, pohlednout do budoucnosti. Evropa potřebuje novou dynamiku. Eh, nedávné události, jak Bernd uvedl, týkající se Evropské unie a vůbec Evropy, Evropy eh, naznačují, že Evropa se musí eh, ještě více přiblížit svým občanům a musí dát najevo, že hodla chránit práva svých občanů tak, aby eh, se oni také dobrali naplnění svých mm, záměrů. Ukazuje se, že potřeba reform nikdy nebyla tak naléhavá a také eh, nutnost přiblížit se občanům ještě více nikdy nebyla tak naléhavá eh, ty nedávné události, eh, které se odehrály, byly jakýmsi zemětřesením evropského projektu a hodnot. A doufáme, že během našich šesti měsíců předsednictví a ve spolupráci s vámi, Evropským parlamentem, dojde k posílení Evropské unie. Víme, že šest měsíců není dlouhé období a přitom ale jsme si vytkli eh, ambiciozní cíle, abychom skutečně eh, posunuli evropský projekt ještě dále, ale současně jsme realisté, známe svá omezení, ale i eh, své silné stránky. A na radě Chceme vystupovat jako eh, čestný eh, makléř, čestný moderátor, vyjednavač a eh, stejně tak chceme spolupracovat s parlamentem, s Evropským parlamentem v duchu otevřenosti, upřímnosti a čestnosti. Faktem, že naše země má ministra viceministra a také eh, lídr opozice. Eh, tito všichni byli členy Evropského parlamentu, to naznačuje, eh, že jsme s vámi těsně spjatí a vy jste volení zástupci evropských občanů a my jsme skutečně hrdí na to, že přebíráme předsednictví právě v této chvíli. Přinášíme, chceme přinést určitou novou dynamiku, do evropského projektu, abychom se ještě více přiblížili občanům, spotřebitelům, všem zúčastněným stranám. A proto jsme identifikovali šest priorit. Migrace, bezpečnost, jednotný trh, politika sousedství, sociální inkluze a e, otázky námořní e, politiky, e, protože se domníváme, že tady máme určité nápady a myšlenky, které bychom eh, rádi uplatnili. A eh, s vaším dovolením, pane Langene, bych nyní pohovořil o pracovním programu, eh, který spadá do mandátu vašeho výboru. Rád bych tedy představil obchodní priority maltského předsednictví na prvních šest měsíců roku 2017. Bude to důležitá zkušenost pro Maltu, protože poprvé se hrajeme aktivní roli v rámci Evropské unie. My věříme v demokratické hodnoty a považujeme eh, spolupráci mm, Rady a parlamentu za velmi důležitý politický proces, který zajistí nejlepší možné politické výsledky pro naše občany. A naším předsednictvím, nebo naše předsednictví znamená, že my jsme posledním eh, článkem toho tria. Eh, chci poděkovat nizozemskému i slovenskému předsednictví, našim předchůdcům za vynikající práci práci. Eh, myslím, že dosáhli eh, významných eh, výsledků ve spolupráci s parlamentem. Snažili se o dosažení kompromisů v řadě důležitých materiálů, zejména konfliktních minerálů, boje proti týrání, mučení a v dalších oblastech. My chceme pokračovat v této nastoupené linii zejména tedy ve spolupráci s parlamentem v obchodní politice. Eh, Malta eh, uznává plně význam obchodní politiky a spolupráce eh, s partnery. Obchod je stále důležitým zdrojem růstu a tvorby blahobytu pro Maltu. Trade, obchod je také důležitým prvkem ekonomik členských států Evropské unie investiční a obchodní eh, vztahy Evropské unie eh, se vyznačují eh, rozvojem zejména výměny zboží a služeb přeshraničně. A chci zdůraznit, že všichni máme zvláštní zájem na eh, internacionalizaci malých a středně velkých podniků. Vzhledem k tomu, že tento segment eh, našich hospodářství je eh, stěžení pro blahobyt našich občanů. Naše předsednictví přichází také v důležité době pro mezinárodní obchod. V roce 2016 došlo k různým událostem, které poněkud znejišťují budoucnost. Například hlasování o Brexitu, hlasování o dohodě, eh, obchodní dohodě s Kanadou. To byly kritické momenty. A eh, instituce Evropské unie i členské státy a jejich vlády musí více naslouchat evropským občanům a vysvětlovat jim více eh, vymoženosti evropské politiky. A navíc neustále se měnícím situaci musíme sledovat bedlivě vývoj a současně musíme vybavit Evropskou unii opatřeními, která zabrání eh, vzniku eh, obchodních nevýhod. Eh, musíme zajistit, aby Evropská unie zůstala hlavním konkurenčním hráčem a lídrem v mezinárodním obchodu. Poslední údaje Eurostatu ukazují, že Evropská eh, unie je velmi aktivní ve výměně eh, zboží a služeb eh, globálně. Je jeden z největších investorů. Investice koncem roku 2015 činily zhruba 3 biliony eur a zahraniční investice. A to je velmi důležité pro naši ekonomiku, pro tvorbu nových pracovních sil a konkurenceschopnost uplynulých několika letech jsme eh, zaznamenali rostoucí zájem evropské společnosti o různé aspekty obchodní politiky a proto musíme vnímavě sledovat eh, hlas občanské společnosti a její názory. Budeme vystupovat jako čestný eh, makléř, moderátor, budeme usilovat o kooperaci s Evropským parlamentem. Je nezbytné, abychom skutečně naplnili eh, cíle mezinárodního obchodu, aby se stal relevantní i v očích evropských občanů a předsednictví proto bude usilovat o zachování dynamiky, pokud je o stávající obchodní agendu, bude eh, navazovat na dobrou prácu, kter, práci, která již byla odvedena našimi eh, partnery v rámci eh, TRIA a bude také vyjednávat na nejvyšších a nejrůznějších úrovních, to znamená multi i plurilaterálních i bilaterálních. A Ehm, chce také postoupit v oblasti legislativních eh, návrhů a záměrů. A nyní bych eh, chtěl ehm, se podrobněji zaměřit na náš eh, šestiměsíční program. Začnu multilaterálními tématy v rámci VTO. My chceme zdůraznit multilaterální dimenzi mezinárodního obchodu, chceme v rámci Rady vést jednání o pozici EU vzhledem k MT11. Domníváme se, že multilaterální pravidlo e, obchodního systému je základem pro svobodný a férový obchod na globální úrovni. A z tohoto důvodu je nutno zajistit, aby Evropská unie byla z to e, přispět e, dále k diskusím v rámci VTO prostřednictvím konstruktivní účasti. A jako předsednictví chválíme komisi za aktivní roli v roce 2016 v návaznosti na ministerské setkání v Nairobi a také eh, za to, že eh, zapojila do těchto diskusí i eh, další členy. Na radě členské státy projevily zájmy, respektive zájem o různé oblasti zemna e-commerce, transparentnost transparentní regulaci a také eh, oblast obchodování s chemickými látkami. A na tomto pozadí se chceme zaměřit na dosažení dalšího pokroku v tomto ohledu, abychom lépe definovali eh, postoj Evropské unie v rámci MC11 v Buenos Aires. V rámci VTO bude rada pracovat na eh, správné rovnováze výsledku na úrovni MC11, ale současně eh, je nutno vzít v potaz eh, jednotlivé potřeby členských zemí. Plurilaterální úroveň maltské předsednictví chce také navazovat na eh, angažma eh, rady v plurilaterálních jednáních, zejména EGA a TISA. A také musíme zohlednit eh, status dvou jednání, která přesahují rámec kontroly EU. Pokud jde o Týza, Tam jednání budou pokračovat, ale mm, také mm, uděláme určitou přestávku, abychom umožnili americké administrativě se na to připravit strukturálně a doufáme, že se bude pak pokračovat v druhé polovině roku 2017 na základě dohody tří e, spolupředsedů, to znamená USA, EU a Austrálie. A tu přestávku můžeme využít i pro určité interní úvahy eh, o tomto eh, projektu EGA, zatímco jednání se už blíží, eh, blížila závěru koncem loňského roku úspěch bude samozřejmě odvislý od jiných stran. Ta doladěná dohoda, která odstraní tarify ze zeleného zboží, bude mít eh, mnoho eh, různých podob. Jde o to zajistit eh, růst zeleného sektoru a tvorbu zelených pracovních míst globálně a to by mělo mít přímý pozitivní dopad na životní prostředí. A navíc malcké předsednictví bude chtít o tom jednat i v rámci rady, abychom zajistili, že zájmy členských států EU e budou respektovány. A dále pokud je o bilaterální jednání, eh, růst pracovní eh, síly a obchod tady eh, chceme nadále živě diskutovat, zejména o hledně obchodu s Japonskem. The October 2012. Tak jak se pamatujete, že 12.10. vlastně Evropská rada požádala komisi, aby aktivně v rámci FTA pokračovala v těchto jednáních s Japonskem s cílem dosáhnout politické dohody do konce roku 2016. Bohužel to nebylo možné. Obě dvě strany jsou ovšem odhodlány v roce 2017 finalizovat tento obchodní díl, což bude vyžadovat silnou politickou vůli především na japonské straně reagovat na ty neobtížnější otevřené otázky. To ovšem neznamená, že obětujeme podstatu kvůli nějakému časovému tlaku. Naopak, jsme odhodláni dosáhnout rozsáhlé dohody na uspokojivé úrovni ambicí v oblasti obchodu a investic. Pokud jde o tento obchodní díl, bude to zároveň velice mocný politický signál a důkaz o tom, že EU je schopna dosáhnout ambiciozních obchodních cílů a zároveň to bude takové další nakopnutí ekonomického růstu a tvorby pracovních míst v EU. Naše předsednictví bude v tomto ohledu dělat vše, co je v našich silách, pomáhat těmto diskuzím mezi Evropskou unii a Japonskem. Ještě před politickým odsouhlasením tohoto dílu my samozřejmě víme, jak důležitá je efektivní komunikace se zúčastněnými stranami, business komunitou, jakož i možnými dalšími potenciálními spotřebiteli, občanskou společností a tak dále. Na bilaterální úrovni se budeme snažit posouvat diskuze na radě, pokud jde o další partnery, například Mercosur, Tunisko, Mexic, Tunis a, a země ASEANu. Především pokud jde o týty, velice důležité jsou transatlantické vztahy v této polovině roku 2017, protože, jak víte, zatím nemáme ambiciózní, vyrovnanou, komplexní dohodu se Spojenými státy, i přesto, že tato jednání mají velice důležitou ekonomickou a strategickou roli. Chceme obnovit jednání ohledně typu se Spojenými státy, jakmile se Spojené státy projeví ochotně v pokračování v těchto danatatských vztazích. Evropská unie ale samozřejmě nikdy nepřijme nevyrovnanou dohodu. Tato dohoda s USA, jakože s jinými třetími stranami, musí přinášet benefity pro celou EU, pro naše odvětví i pro naše občany. Malské předsednictví bude rovněž pracovat na jednání ohledně obchodních dohod a modernizace stávajících dohod. V prosinci 2016 komise předložila radě návrh ohledně mandátu týkajícího se celní unie s Tureckem, obnovy této unie. Dále to byly nové dohody s Austrálií a Novým Zélandem a modernizace dohody o volném obchodu s Čele ty rovněž komise může předložit radě už v průběhu našeho předsednictví v následujícím semestru. Naše předsednictví se bude snažit zajistit přeskum členských států na radě po tom cvičení, které bude zahrnovat obsah těchto smluv a i analýzu dopadu. Brexit. Samozřejmě, že ten má mnohem větší dopad než pouze obchodní záležitosti. Jestli dovolíte, tak alespoň krátká poznámka. Článek 50 eh, Británie spustí pravděpodobně před eh, koncem března. Jak víte, došlo k rozhodnutí nejvyššího soudu Británie dneska ráno, kde parlament britský musí odsouhlasit toto spuštění článku 50. My samozřejmě Víme, eh, že toto je i v jurisdikci Velké Británie, ale signál 27. na poslední radě v prosinci 2016 zní následujícím způsobem. Jsme připraveni zahájit jednání, jakmile Velká Británie spustí článek 50. Bez ohledu na to, že obchodní agenda EU je zaměřená do budoucna před Eh, notifikací ze strany Británie, již budou probíhat jednání. Nechceme ovšem spekulovat ohledně obsahu budoucích eh, vztahů s Velkou Británií. V úterý minulého týdne paní premiérka Teresa Mayová naznačila záměry Velké Británie v tomto ohledu, to znamená, že opustí jednotný trh. Rád bych připomněl to, že 27. již prokázala zájem na tom, aby Velká Británie byla úzkým Eh, blízkým partnerem eh, Velké Británie ještě předtím, než budeme mít dohodu s Velkou Británií, jakožto třetí stranou, která bude muset být založena na právech a povinnostech. Legislativní aspekty našeho předsednictví budou důležité. Očekáváme diskuze na radě v tomto ohledu i s Evropským parlamentem o klíčových oblastech, které jsou zásadní pro obě instituce. Především se zaměříme na reformu TDI, a obraných mechanismů v oblasti obchodu, včetně modernizace a nové antidumpingové metodologie na základě rozvoje na půdě VTO po více než třech letech diskuzí na radě, které se zabývaly modernizací TDI dohod. Slovenské předsednictví úspěšně prolomilo tento začarovaný kruh a já bych využil této příležitosti a poděkoval slovenskému předsednictví za to, že se jim povedlo zprostředkovat kompromis, který nalezl většinovou podporu na radě. Stanovisko rady ohledně modernizace TDI eh, dohod eh, představuje citlivou rovnováhu mezi různými pohledy a názory členských států, i když diskuze na radě byla krystalizována u malých problematických oblasti, například ty e, nejnižší cla a tak dále. Ovšem byla tam i jiná, e, jiné aspekty, které budou, ze kterých budou těžit všichni zúčastnění. Věnujeme pozornost především malým a středně velkým podnikům a rada navrhla další ustanovení které by umožnily lepší přístup k informacím, které se týkají vyšetřování antidumpingového charakteru. Jsme připraveni naše předsednictví samozřejmě pokračovat v trialozích s Evropským parlamentem, co možná nejdříve. Vítáme i návrh z 9.11., se kterým přišla komise ohledně nové metodologie výpočtu dumpingu, tam, kde eh, tržní podmínky nejsou dodržovány. A zároveň komise eh, přišla například eh, na Radě ministrů zahraničí v listopadu lonského roku s analýzou eh, tohoto návrhu v rámci pracovní skupiny. Mm, tato metodologie by měla být neutrální s ohledem na jednotlivé země a plnit dynamiku kontextu VTO. Ekvivalentní ochrana zde musí být zachována tak, jak ji poskytujeme odvětvím v současné době. Samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že v prosince loňského roku došlo eh, i k vypršení protokolu s Čínou v rámci BTO. Čína vyžádala konzultace s EU v důsledku tohoto vypršení a to je v podstatě první krok eh, v rámci řešení sporu v rámci BTO. Čas je zde velice důležitý kolegislátoři by mohli snad zabránit rizikům, které z toho mohou vyplynout. Rada bude zkoumat, proskoumá celou tuto dohodu. Těšíme se na návrhy Evropského parlamentu a naše předsednictví se bude snažit o rychlé vyřešení této problematiky. Dále se budeme věnovat reformě nařízení, které kontroluje Eh, vývoz eh, zboží dvojího využití, což leží na srdci nejenom v radě, ale i parlamentu. Toto nařízení bylo v roce 2009 aktualizováno a v současné době diskutujeme toto nařízení s, snažíme se dosáhnout, vyřešit mnoho věcí, aby jsme tam vyřešili záležitosti ohledně lidských práv, teroristické problematiky a tak dále. Ty věci, které trápí naše občany, ale zároveň jsou problémem na globální úrovni. Jistě v rámci reformy tohoto nařízení se budeme snažit i o podporu rovných podmínek a zredukování administrativní zátěže pro naše podniky. Především eh, dopad na malé a střední podniky. Vidíme, že jsou to citlivé diskuze na radě. Parlament bude hrát důležitou roli jakožto spolu zákonodárce a proto malské předsednictví bude skutečně takovým spravedlivým zprostředkovatelem či vyjednavačem. Pokud je o CETu a dohodu a předpoklad, že soud přijde i s tím rozhodnutím FTA u Singapuru, tak skutečně doufáme, že budeme schopni konstruktivním způsobem diskutovat o celé problematice na základě rozhodnutí soudu, které očekáváme v březnu. Obchodní dohody, které budou mít právní aspekty, ale zároveň praktické aspekty vám budou předloženy Paní generální advokátka v prosinci již přišla se svým předběžným pohledem na tyto dohody mezi EU a Singapurem. A konečná forma tohoto stanoviska je očekávána na jaře roku 2017. Měla by zahájit nebo nakopnout diskuze, které by umožnily proces schválení a finalizovat tato jednání. Druhým nesmírně důležitým aspektem, a to je na komisi, i jednotlivých členských státech, aby veřejnosti skutečně předložili benefity těchto našich dohod. Musíme lépe vysvětlovat našim občanům, jakou roli hraje obchod pro naše občany. Na závěr. Norské předsednictví považuje Evropský parlament za velice blízkého partnera v oblasti obchodu v rámci obchodních dohod a zároveň jakožto spoluzákonodárce. Chceme zajistit otevřený kanál komunikace s Evropským parlamentem. Jsme plně, plně nasazeni nalézt vhodné řešení ve prospěch evropské ekonomiky, našich pracovních příležitostí a ve prospěch našich evropských občanů. Děkuji vám. Uh, Děkuji, pane ministře, za uh, tento obsáhlý a velmi ambiciózní nástin programu maltského předsednictví a uh, hodně štěstí, hodně zdaru. A nyní bych chtěl udělit slovo zástupcům politických skupin. Za prvé EPP, slovo má pan Valeza. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se zeptat na reformu TDI. To je něco, co je pro nás v parlamentu velmi důležité. Před třemi eh, roky jsme k tomu schválili usnesení a od té doby se nic neudálo. Ano, nyní máme obecný přístup rady, schválený eh, v loni, ale stále není jasné, jak hodláte překonat zjevné překážky na úrovni rady, aby se pokročilo. Eh, Musíme eh, ve světle eh, čínského EMS věc trochu doladit, upravit a proto moje otázka, jak plánujete vyrovnat se eh, s určitými překážkami nebo je obejít. To je první věc. A druhá věc, která mi je ještě dražší, druhý bod našeho programu je Ukrajina. Budeme hovořit o Eh, dočasných autonomních obchodních opatřeních eh, ve vztahu k Ukrajině. Já tam zastupuji náš výbor a eh, moje otázka je, kde v rámci vašich priorit se nachází téma Ukrajiny. Děkuji vám a za socialisty a demokraty David Martin. Děkuji a vítejte, pane ministře. U nás je dobře, že jste v předsednické funkci. Jedna otázka které jste se již komentářem dotkl, se týká Brexitu. Zajímalo by mne, jestli pozice rady je taková, že nový obchodní vztah mezi EU a e, Spojeným královstvím bude e, součástí vyjednávání o článku 50 anebo až v návaznosti na aktivaci článku 50, protože stále ještě není zcela jasné, jestli ten obchodní balík bude součástí dohody v rámci eh, článku 50 nebo bude od toho oddělený. A s tím souvisí eh, další otázka. Spojené království hovoří o uzavírání obchodních dohod s Austrálií, Spojenými státy a dalšími. Členové Evropské unie eh, tyto dohody eh, nemohou podepisovat, ale eh, Spojené království ano a může je také podepsat den po opuštění Evropské unie. Já se domnívám, že musíme připomenout Tereze Mayové, že s plným členstvím v Evropské unii souvisejí nejenom práva, ale i povinnosti a že jednání Spojeného království nemůže, eh, aby, nebo by nesmělo některak eh, podrývat práva postavení Evropské unie. Dále zajímalo by mě, zdali rada vnímá eh, kolaps TPP jako určitou příležitost. Došlo ke schválení dohody CETA s Kanadou, Singapur a Vietnam. Eh, tam jsou dohody již eh, uzavřené. Jedná se s Japonskem, Austrálií, eh, Novým Zélandem, některými latinskoamerickými zeměmi a případný tedy pád nebo krach TPPI by mohl být příležitostí eh, ta jednání znovu nastartovat, vnes eh, do nich eh, určitou dynamiku, protože Evropa chce být skutečně velmi aktivní, na rozdíl od Ameriky v těchto dohodách a posunout je vpřed. A dále doufám, jestliže v březnu soud rozhodne, že budete mít jako malcké předsednictví možnost vyslat dohodu eh, nebo poslat dohodu se Singapurem eh, do parlamentu k ratifikaci. V tom případě dosáhnete toho obchodní oblasti více než eh, jakékoliv jiné předsednictví během dlouhého údobí. Takže bude zajímavé vědět, co Evropský soud v tomto ohledu rozhodne. Důsledkem by asi bylo, že 30 národních nebo regionálních parlamentů budou muset samo, sami vyjednávat eh, obchodní dohody. A napos, nakonec tedy byste hovořil, že bude Eh, zapotřebí udělat určitou přestávku v rámci plurilaterálních jednání, aby si Amerika uvědomila, eh, kde si stojí. Domníváte se, že vůbec existuje šance eh, s Amerikou jednat o těch dohodách, jako například TESA? A pokud by Amerika odpadla, hodláte pokračovat v jednání s jinými dalšími zeměmi? Děkuji. A nyní má slovo Mariette. Děkuji, pane předsedo mnohé už zaznělo. Já jsem eh, nízozemka sama a vím, že eh, my malé země eh, si musíme tvrdě klestit cestu před sebou. Ale je dobře vědět, že ve vaší vládě je tolik bývalých evropské, členů Evropského parlamentu a určitě si uvědomují nutnost efektivní spolupráce mezi radou a parlamentem, zejména v dnešní době. Chtěla bych slyšet o více ohledně eh, vašich představ o politické dynamičnosti v parlamentu, zejména pokud jde o získávání mandátu pro jednání a také um, o stávajících jednáních, um, jaká, jaké jsou vaše ambice zde. Myslím, že je velmi důležité, aby eh, nalézali e, e, nové možnosti zapojovat subjekty zúčastněné strany. Je důležité, aby legitimita e, našich orgánů narůstala, protože vidíme tady silné změny. Stále naše veřejnost požaduje více odpovědí, více vysvětlení a tak dále. Zmínil jste kritické doby, které prožíváme, zejména nové vedení v USA, které již učinilo určitá odvážná opatření v přesměrování své obchodní agendy. David Martin měl několik otázek souvisejících s Brexitem. My také máme řadu otázek s tím souvisejících, takže určitě by bylo záhodno dozvědět se od vás, oč rada bude usilovat, pokud jde o to čelit výzvám, protože hovoříme-li o Eh, eh, potížích dnešní doby, eh, tak si myslím, že pokud se k tomu postavíme správně, můžeme z toho udělat pro Evropu velkou příležitost, pozitivní příležitost. Mám na mysli jednání s Japonskem, Kanadou, Mercosurem a Mexikem. A chtěla bych, abychom skutečně my zaujali určitou řídící roli v utváření toho multilaterálního systému Eh, přestože někteří uvažují o tom spíš ustoupit do úzadí. Takže hovoříte-li o politické dynamice, vidíte na úrovni eh, rady možnost se sjednotit. Budeme hovořit o eh, případném prodloužení sankcí proti Rusku. To je, nebo bude něco, mm, na co se velmi netěšíme, ale je to důležité a stále více otazníků vyvstává, ale ohledně jednoty rady. Takže tady je politická Eh, tady je otázka po té politické dynamice eh, nad rámec všeho ostatního a doufám, že budeme moci, moci spolupracovat, abychom eh, prokázali naši sílu. Děkujeme. A nyní za GUE, levicovou stranu parlamentu, pan Helmut Scholz. Děkujeme, pane předsedo. A pane ministře, vám děkuji za velice komplexní úvodní prezentaci pracovního programu vašeho předsednictví. Já jsem si povšiml, že obchod, o kterém jste hovořil, že jste skutečně velice hrdí na to, že se můžete věnovat eh, této problematice a že pokrývá jednu stránku z těch 40 stran prezentace A vím ale, že vaše předsednictví se chce zaměřit na bezpečnost, na všechny aspekty bezpečnosti, jaký to má dopad na životy našich občanů celé 28. A že v podstatě vlastně to trio prezidentské se snaží pokrýt mnoho těchto aspektů, že vlastně zakomponovat i určité ty, ty aspekty předchozích předsednictví do vaší práce a vašeho programu. A nyní možná bychom se měli podívat na to, jak mezinárodní komerční politika a mezinárodní obchod by měly být ehm, upraveny a vzít v potaz tyto nové výzvy. Například ehm, i vzhledem k tomu, že volby ve Spojených státech vyhrál pan Trump a začíná jeho přes prezidentské období. Ovšem TTIP není pokryto ve vašem programu. Objektivně řečeno, vy si asi uvědomujete, že není možné pokračovat v těchto jednáních nebo nastavit nějaký nový odrazový můstek pro tato jednání, nebo je to už určité uznání toho, že jednání prostě selhala. A tím se dostávám k dalšímu aspektu. Malské předsednictví se bude snažit, aby rada i komise konstruktivně a odpovědně vyjednávala ohledně rozhodnutí soudu, které se týká Singapuru o tom už se kolegové zmínili. Můžete ještě to nějak konkretizovat? Já vidím, že už můj čas vypl, vypršel, tak proto se chci zeptat, jak zajistíte, aby ty mandáty byly transparentní, tak aby naši občané skutečně pochopili, s kým jednáme, proč, z jakého důvodu, protože to je jedna z podmínek konstruktivně pokračovat v tvorbě mezinárodního obchodu a jeho podmínek. Děkujeme za EPD, pan Borelli. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, jakožto zpravodaj pro celní unii a pro posílení obchodních vztahů s Tureckem, eh, Chtěl bych se zmínit o následujících záležitostech. Jak důležité je toto téma, jak je komplikované vzhledem k současné situaci v Turecku, to je jasné. Evropská komise schválila návrh mandátu. Evropský parlament vyjádřil své stanovisko ohledně vztahu s Tureckem. V tomto kontextu je důležité, aby evropské instituce řešily jednotně tuto otázku s cílem, abychom eh, mohli vystupovat konzistentně a účinně. A to je možné pouze v případě, že, se, že si budeme naslouchat. Já bych eh, chtěl říci, abyste, stejně tak jako si myslím mnozími kolegové, abyste řekl radě, aby se, aby pomohli, aby se zúčastnili eh, řešení usnesení v parlamentu, než bude toto schváleno na plénu, protože to by ukázalo institucionální spolupráci a předalo by to signál také našim partnerům. Děkuji a nakonec má slovo pan Kelly. Děkuji za slovo. Pane předsedo a panu ministrovi bych rád poděkovala za velice jasný přehled vašeho předsednictví. Já jsem rovněž z malé země, která několikrát byla předsednickou zemí. Já vím, že i malá země může odvést velice kvalitní práci. A rovněž mě i to, že váš pan premiér Moskva vystoupil s podobným vyhlášením, to mě ujistilo, že tomu tak bude. Několik záležitostí k obchodu. Vy jste se zmínil o důležitých věcech. Jedním z cílů v této oblasti by mělo být, aby, naši, aby to bylo pro naše občany relevantní, pokud jde o všechny tyto obchodní dohody a že by a to si myslím, že je velice dobře načasované tento přístup, protože vidíme ten boj proti volnému obchodu, ten tlak, vidíme, jaký to má dopad na agendu v našich médiích. Mnoho lidí nahlíží na volný obchod jakožto na ztrátu pracovních příležitostí a ne na tvorbu pracovních míst. Takže si myslím, že nastal čas, abychom poskytli fakta, abychom předložili fakta našim občanům a proto vítám vaše prohlášení. Zároveň jste se zmínil o novém mandátu pro dohody FTA a já si myslím, že to, co řekl pan Martin, byl ehm, velice vhodné, to znamená ty nové příležitosti. Spojené státy americké pozastavili nebo zastavili TPP dohodu já si myslím, že přístup pana Martina a jeho nápady v tomto ohledu jsou velice vhodné a měli bychom je dále následovat. Pokud jde o TTIP, Víte, bez ohledu na to, co řekl americký prezident, tak to, řekněme, můžeme odložit eh, až po Trumpově éře. To možná by byla, ale byla ztráta času. Možná bychom mohli um, přijít z iniciativa, že si, dobře, respektujeme vaše, um, váš náhled na tuto záležitost a pokud prostě to tak nechcete, tak my uh, dočasně uh, to pozastavíme. A na závěr bych rád řekl, že vítám pro vás tu příležitost ohledně Větnamu a Singapuru, to by byl ohromný nový prvek pro nás, pro všechny a byl by to úžasný výsledek eh, malé předsednické země. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Vážený pane ministře, máte slovo. Děkuji, Bente. Já se domnívám, že budu umět zareagovat na většinu dotazů, a sice e, po skupinkách, nikoli jednotlivě. A obecně bych k tomu předznamenal, že je důležité zaměřit se na skutečnost, že maltské předsednictví vnímá prosazování obchodní agendy, která e, má jako cíl vytvoření kvalitních pracovních míst, více pracovních míst a ekonomický růst za eh, hlavní cíl. Takže cokoliv, co není v souladu s eh, tímto postupem, eh, není nutné, protože toto je náš konečný cíl. Zajistit kvalitu života našich občanů v rámci našich jurisdikcí, tedy Evropské unie. Je tedy pochopitelné, že v určitých případech budeme eh, muset eh, vyčkat konkrétních eh, kroků třetích stran anebo jiných, jako například Evropského parlamentu ve souvislosti s CETA a dnešní hlasování dopolední v tomto výboru je v tomto ohledu velmi užitečné, protože jsme získali eh, jaksi zelenou pro CETA, ale ne vždy eh, přicházejí signál od vás, někdy i od eh, třetích stran, jako v případě TTIP nebo TESA. Malcké předsednictví ale věří, že obchodní politika EU by neměl být jakýsi závod směrem dolů, ale že moderní obchodní dohody mají sloužit zajištění standardů Evropské unie. A tyto dohody eh, navazují na léta vyjednávání s komisí, s radou, s občanskou společností, odborníky a na základě různých posudků eh, Evropského parlamentu. A proto musí existovat synergie mezi radou a Evropským parlamentem. A to je velmi důležité. A tato práce má zajistit, aby ambiciozní obchodní politika nebyla na úkor našich vysokých standardů v EU. My jsme eh, také upravili eh, nebo sladili eh, naši strategii se sdělením Trade for All Evropské komise z roku 2015. Eh, pan Valesa hovořil o TDI, eh, Čína, Ukrajina. Eh, já věřím, že po více než třech letech jednání na úrovni rady o nástrojích obchodu a obrany se podařilo konečně překonat ten patový stav. Takže Eh, dohoda o modernizaci TDI vytváří rovnováhu mezi jednotlivými postoji členských států a neměli bychom zapomínat, že tady byla široká podpora eh, v mnoha eh, ohledech a bodech, čímž se naše nástroje stávají ještě výhodnějšími pro naše provozovatele. Rada a maltské předsednictví jsou nyní připraveni eh, spolupracovat s Evropské, eh, Evropským parlamentem v jednáních eh, na základě trialogu co nejdříve. Pokud jde o novou metodologii pro kalkulaci dumpingu, se týká tak a Číny, tak rada vítá návrh této metodologie. Myslím, že prezentace rady je relevantní, protože ty hlavní aspekty návrhu jsou zajímavé. Nová metodologie by měla být vůči zemím neutrální a měla by být v souladu s obsahem VTO a ten návrh je nutno vnímat na pozadí toho, co se odehrálo eh, v loni v prosinci. Čína požádala o konzultace s Evropskou unii, to je první krok a rada již zahájila své zkoumání návrhu a doufáme, že uslyšíme také stanovisko parlamentu a opakují, eh, že vítáme první výměnu názorů, k níž došlo během dnešního dopoledního zasedání výboru INTA a jako předsednictví eh, se hodláme co nejdříve a nejrychleji tímto materiálem zabývat. Čína je druhý eh, největší partner, obchodní partner Evropské unie po USA a největším obchodním partnerem EU. Eh, e a to znamená, že všechny členské státy mají těsné ekonomické vztahy s Čínou v rám, pokud jde o tedy postup v dumpingové metodologii, tak návrh musí zajistit vyrovnaný vyrovnané řešení, zachovat eh, tedy silné obchodní vztahy, ale také adekvátní ochranu proti neférové nekalé soutěži. Singapur samozřejmě tady určitým vzrušením čekáme na eh, výrok soudu. Rada vždy tvrdila, že eh, ty eh, rozsáhlé dohody o volném obchodu jsou nebo se vyznačují sdílenými kompetencemi a tudíž by měly být podespisovány jako smíšené dohody. Maltéské předsednictví by chtělo svést dohromady všechny relevantní zúčastněné strany, komisi, členské státy, aby konstruktivně se projednala řešení, jak uzavřít tyto dohody, jak odstranit co nejvíce překážek Čím rychleji budeme postupovat, tím eh, legitimnější budou i eh, naše eh, cíle. My jsme nyní předsednickou zemí, takže toto poselství musíme i podat dále, ale samozřejmě budou to členské státy, které udělí komisi mandát vyjednávat se třetími zeměmi jejich jménem. Davide, vy jste se zmínil o Brexitu a článku 50, já se pokusím to shrnout TPP samozřejmě není mrtvá. Rad, eh, Austrálie, Nový Zéland již eh, vyjádřili názor, že by to mohlo být 12 minus 1, ale my všichni víme, že Trump již podepsal několik exekutivních eh, dekretů a aniž bych se Eh, pouštěl do nějaké analýzy, vím, eh, víme všichni, že to mění situaci. A tudíž souhlasím s tím, co řekla paní Šalke, je to určitá příležitost, řekli to i ostatní, příležitost pro Evropskou unii um, posunout jednání dále se třetími zeměmi. Dovolte, uvedu příklad. Japonsko jednalo se Spojenými státy šest let o TPP. Takže dovedete si představit eh, obrovské množství legislativních úprav, které eh, museli podstoupit a budou ochotní přistoupit na další nebo eh, opět o nich vyjednávat. Takže skutečně je to pro nás eh, Evropskou unii výhoda pokusit se o urychlení těch jednání. Mexiko je další země, které eh, dvojnásobně eh, utrpělo zvolením Trumpa. A i to by mohlo vést k poněkud velkorysejšímu přístupu z naší strany. Politické dopady na EGA a teza. Předsednictví očekává, že komise bude dále eh, informovat eh, radu o pozicích jednotlivých členů EGA musíme nalézt eh, vzájemně přijatelná stanoviska. Evropská unie má velmi málo námitek ve vztahu k jiným nebo na rozdíl od jiných eh, partnerů. Jedna věc byla jízdní kola například, takže Evropská unie eh, již souhlasila s odstraněním určitých tarifů a my budeme dále pracovat na dosažení dohody přijatelné pro všechny. Téza, také důležitá pro budoucnost maltské předsednictví, se domnívá, že by to měla být moderní celosvětová dohoda, která v konečném důsledku eh, nahradí GATT, mm, Světové obchodní organizace, která má už 20 let a bude to tedy nástroj vhodný pro 21. století a bude-li to schváleno a nahradí to GATT, pak by skutečně ta podstata obsah měl převážit nad rychlostí a e, Evropská unie by měla být ambiciozní a vyhledat další příležitosti a samozřejmě i hájit své zájmy. Obchod a rozvoj, to bylo další nadnesené téma Práce během maltského předsednictví se bude týkat i rozvoje obchodu. Musíme eh, eh, revidovat GSP, to znamená obecný systém preferencí. Chceme dosáhnout pokroku v oblasti dohod o ekonomickém partnerství. A to se také týká eh, činnosti 11 členských států. A také pokud jde o občany a obchod, tady chceme zahájit diskusi, jak um, má obchod přispět k tvorbě nových pracovních míst. A my se domníváme, že mezinárodní obchod vytváří příležitosti pro podniky a růst eh, v zaměstnanosti. A to musí být také doprovázeno určitými doprovodnými opatřeními, které budou řešit jakékoliv eh, rozdíly, nerovnosti, které by eh, obchod mohl vytvořit i na úrovni členských států. Vzdělání, vzdělání, tam máme stále mezery, inovace, výzkum, rozvoj. Ty, to jsou sektory i v členských státech, které musíme mít na paměti při eh, řešení volného obchodního toku. Musíme tedy zachovat také vysoké standardy EU v oblasti jako zdravotnictví, pracovně eh, právní vztahy, ehm, životní prostředí, ekologické produkty, zemědělství, potravinářský průmysl. A myslím si, že i Brexit je ehm, relevantní aspekt. Davide, vy mě asi poučíte. Existuje společná obchodní politika, eh, eh, lojální spolupráce ale jsou zde i povinnosti, které eh, vyvěrají z našich eh, smluv. Premiérka Mayová navštíví eh, USA, Čínu, proběhnou diskuse se třetími zeměmi a na druhou stranu my stále ještě s těmito lidmi také vyjednáváme. To je tedy fakt. Já jsem zcela upřímný a pouze konstatuji, co se e, stalo a co se děje nyní. Předpokládám, že jakmile dojde k řešení o aktivaci článku 50, budeme z to také e, se sjednotit na vlastní pozici. Oh, Turkey. Turecko a Větnam. Tady musíme vyčkat rozhodnutí, které učiní eh, soudní dvůr na jaře. Eh, samozřejmě ještě vyvstávají další eh, problémy, které sice nespadají do rezortu obchodu nebo tohoto výboru, a ty budou také součástí té rovnice, které Evropská unie bude muset vzít v potaz, protože tady musí vzniknout rovnováha mezi hodnotami volného obchodu, v něž pevně věříme, a na straně druhé tady musí být e, zajištěna lidská práva a další hodnoty. Děkuji. Once again, Thank you. Děkujeme, děkujeme ještě jednou, vážený pane ministře. Jsme na vaší straně při řešení těch výzev, které nás čekají. O mnoha z nich jste se zmínil. Myslím si, že na nás můžete skutečně spoléhat a že budeme pracovat společně na pokroku Evropy. Děkujeme. Good, liebe Kolleginnen Kollegen, dann kommen wir zum Milé kolegyně a kolegové, a nyní přistoupíme k dalšímu bodu našeho programu číslo 25, zavedení dočasných eh, autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu. A zde hned dám eh, slovo eh, panu Valesovi. Prosím. On the 29th of... 2016 přišla Evropská komise s takovými dočasnými autonomními opatřeními pro Ukrajinu, které nahrazují stávající opatření v rámci asociační dohody dohody o přidružení. Jsou to asymetrická opatření, snaží se podpořit ekonomiku Ukrajiny a podpořit úsilí dokončení přechodného procesu směrem k fungující tržní ekonomice tato opatření znamenají například nulové tarifní kvóty pro produkty, které jsou v příloze 1 a 2, navíc k preferenčním tarifům, které jsou stanoveny v dohodě o přidružení a částečné nebo úplné odstranění importních eh, cel na produkty v příloze 3. Pokud jde o produkty v příloze 1 a 2, no jsou zemědělské produkty, med, ječmen, pšenice, kukuřice, zpracovaná rajčata, grapefruitový džus a tak dále. Tři OH3. Tři. To znamená mm, amoniak, um, sulfér, aluminium, um, elektrické stroje, hnojiva a tak dále. Pokud je o návrh této dohody, já tam hovořím o pravidlech o původu, dále transportní pravidla, integrita teritoria eh, Ukrajiny a zároveň jsou to obchodní bariéry a jejich odstranění, různé záchranné doložky a většinové hlasování na radě. Pokud jde o přílohu dvě a tam jsem se rozhodlo eh, kukuřici a pšenici z toho odstranit a amoniak eh, jakož i sulfát a potom i ještě jedno hnojivo jsem se rozhodl vyškrtnout. Já si myslím, že by to s těmito změnami mělo být přijatelné. Naslouchal jsem ostatním spoluzpravodajům, jiným skupinám. I na výboru Agri jsme o tom hovořili několikrát. Naslouchal jsem i hlasům z tohoto výboru. Nesmíme zapomínat na to, že loňský rok byl nesmírně obtížným rokem pro naše zemědělce v oblasti cereálí. Ten utrpěl, protože úroda byla opravdu nízká, o 25% v Německu a v, ve Francii a o 30% v Rusku a Bulharsku klesla, klesly to výnosy. Zatímco v jiných částech světa, ve Spojených státech, v Kanadě, Brazílii nebo Argentině měly naopak obrovské přebytky. Tento fenomén je rovněž zakotven v, v další příloze, která se týká této zprávy. Na základě statistiky víme, že exportní kapacity těchto produktů eh, jsou rozsáhlé, proto by další podpora nepředstavovala další stimul, pokud jde o diversifikaci v rámci exportu. Pozměňovací návrhy. Ten uh, amoniak syřičitý, který jsem se rozhodl z toho odstranit, to je vlastně vedlejší produkt eh, určité procesu a stávající a je zde stávající obrovský přebytek. To znamená, že to představuje obrovskou nerovnováhu na globálním trhu. To znamená, že v podstatě vlastně tento mm, produkt se stává nepotřebným a dalším. Dále ta, ta směs e, e, nitrátu amoniaku, která je rovněž která rovněž, který rovněž představuje eh, velice citlivý produkt pro naše odvětví je chráněn antidumpingovými opatření, pokud jde k importu z Ruska. Na základě historických údajů víme, že hodnota eh, cel eh, z Ruska by mohla vést k určitým výjimkám. Takže a u tohoto dusičnanu dusičnanu amodného. Takže Dále eh, jsou to obrovské reformy na straně eh, Číny. Já bych rád poukázal na eh, tuto skutečnost, abychom nezapomínali, jak důležité je podpořit ekonomický růst Ukrajiny. Především tím, že podpoříme jejich místní, jejich místní drobné a střední podniky, malá střední podniky, ale zároveň samozřejmě je to důležité i pro produkt Eh, centy v rámci EU. Čili mm, zde skutečně bylo trochu obtížné dosáhnout vhodné rovnováhy. Pokud je o pozměňovací návrhy, prvního druhý je lhůta v našem výboru a stanovisko ve výboru Agri, tam je lhůta 30. Eh, eh, ledna. Rád bych vás požádal, abyste předkládali pozměňovací návrhy zde v našem výboru a zároveň i k stanovisku výboru Agri hlasování eh, se počítá v našem výboru někdy v březnu a na plenárce by to mělo proběhnout v dubnu. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní stínoví zpravodajové. David nahradí Maritu, ano, já e, zde zastupuji Martu Usfolk, takže já to přečtu. Když jsme naposled hovořili o této záležitosti ve výboru, tak jsme vítali tuto příležitost e, udělit e, tyto další opatření pro Ukrajinu, protože potřebuje samozřejmě jejich omezená ekonomika dos, obdržet novou dynamiku. Pro nás, pro SAD, je nesmírně důležité, aby Ukrajina přijala všechny opatření, která se týkají asociační dohody, aby pokračovala ve svých reformách, především v boji proti korupci. Vítáme to, že tento návrh, který je na stole, Eh, udržuje veškeré kondicionality, které se týkají demokratických principů lidských práv, zásadních svobod a respektu právního státu, tak jak to je zahrnuto v dohodě FTA. Je zásadní, aby v oblasti institucionální reform Ukrajina dosáhla pokroku, především pokud jde o zvláštní zprávu účetního dvora z prosince 2016. V předchozích diskuzích jsme v našem výboru o tom již hovořili a proto naše skupina chce zajistit to, aby obyčejní občané a malé a střední podniky skutečně těžili z navržených opatření a ne oligarchie. Proto vítáme to, že pan zpravodaj vzal i tento prvek v potaz. A Nyní samozřejmě jsme naslouchat, budeme naslouchat i našim kolegům z agrivýboru výboru a budeme se snažit nalézt nejlepší rovnováhu mezi tím impulzem pro ukrajinskou ekonomiku, ale zároveň, aby nedošlo k narušení citlivých trhů Evropské unie. Je velice problematické v tomto ohledu to, že komise neprovedla úplnou analýzu dopadu, protože vlastně nejsme schopni dostatečně zhodnotit, co zda nějaké další kvóty u konkrétního produktu by mohly mít dopad na ceny na vnitřním trhu EU. Návrh zprávy pana zpravodaje se omezuje určitá teritoriální aplikovatelnost těchto opatření. My víme, že některé preference nechceme samozřejmě poskytovat ehm, například v oblasti v Donbasu a podobně, ale zároveň si myslíme, že Evropský parlament přece vždycky jasně podporoval teritoriální svrchovanost Ukrajiny a toto by teda mohlo být trošku mm, špatně interpretováno Myslím si, že FTA a tato opatření eh, prostě by měla být aplikována na Ukrajinu v jejich mezinárodně uznaných hodnotách. Samozřejmě se těšíme i na další příspěvky, pokud jde o environmentální výbor, pokud jde o hnojiva a eh, zde jsme trošku možná skepticky, je Jedna záležitost, kde souhlasíme s panem zpravodajem, je potřeba ochranných opatření, tak aby byla efektivní a účinná v praxi. Děkujeme zpravodaji za otevřený kooperativní přístup a těšíme se na předkládání našich vlastních pozměňovacích návrhů. Děkujeme na pan Pierre Harma slovo za EKR. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený eh, pane poslanče, vážený pane eh, zpravodaji. Ano, to je dokument, který v podstatě eh, rozšíří, doplňují obchodní koncese eh, v rámci dohody o přidružení z května 2014 souhlasím s panem zpravodajem o tom, že tyto další preference pro Ukrajinu by mohly pomoci Ukrajině, pokud jde o hospodářský růst a přeorientování na naše trhy EU. Jestli dovolíte několik poznámek, především s ohledem na pozměňovací návrhy pana zpravodaje. My podporujeme samozřejmě to stanovisko eh, našich eh, zemí, pokud jde o prostředky, které omezují obchod eh, nebo pokud jde o ochrana opatření. Průmysl díky tomu v našich zemích EU doufám rovněž bude lepším způsobem chráněn. Je to číslo 8 a 9 poté je tam desítka. Je to pozměňovací návrh, který je důležitý s ohledem na naše zájmy, především zájmy malých a středních podniků. Souhlasíme i s tím, co předložil pan zpravodaj v návrhu 12 a 13. Na základě statistik Ukrajina, pokud jde o tyto skupiny zboží, získala opravdu velice silné postavení v oblasti exportu a proto si skutečně nemyslíme, že by potřebovali nějakou dodatečnou pomoc ze strany EU. Preference v tomto ohledu podle našeho názoru nesplní tento účel, naopak mohou mít negativní dopad na zemědělství mnoha členských zemí, jak to potrhují i statistiky z loňského roku například. Rád bych zúraznil to, že hlavním cílem Evropské unie v dalším období by měla být realizace této dohody na základě um, dosažení podmínek tržní ekonomiky a zároveň a její integrace s naším vnitřním trhem EU. My podporujeme nicméně tuto zprávu, ale eh, s těmito poznámkami, které jsem nyní vyjádřil. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní za GUE má slovo pan Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Eh, Chci poděkovat eh, zpravodaji za návrh a podporu, protože je mi zjevné, že se pokusil alespoň o určité kritické pohledy a na to, kde tkví naše odpovědnost. O tom jsme již několikrát diskutovali ve výboru, že pokud vstoupíme do konkrétní eh, finanční podpory a pomoci, pokud tedy zahájíme obchodní vztahy s tou zemí, tak eh, to musí přispět také k udržitelnému rozvoji, eh, k, také k soběstačnosti Ukrajiny, eh, ekonomické, sociální a tak dále. A proto vidím, že musíme provázat stávající eh, naše návrhy s zprávou eh, účetního dvora, která byla velmi kritická, protože účetní dvůr prohlásil, že pokud přesně nevíme, jestli finanční prostředky a pomoc skutečně přispěla k tomuto hlavnímu eh, cíli, tak to není ideální. Takže vítám to, co jste uvedl, že musíme přispět a dále posílit eh, spolupráci mezi EU a Ukrajinou eh, v boji proti korupci a podvodům. A že ATM by eh, se nemělo vztahovat na produkty vyráběné nebo vyvážené z území nepatřících skutečně k Ukrajině. Ale to je otázka, když se podívám na debaty a také eh, na názory konkrétního oligarcha, který se snaží uvažovat o renegociaci svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny. Třetí aspekt, který bych chtěl zmínit, Například určité zemědělské produkty, jako například výroba vajec anebo pšenice, Produkce pšenice eh, je samozřejmě velkým konkurentem evropského zemědělství. A tady musíme uvažovat o tom, do jaké míry rozvoj obchodu s Ukrajinou je vůbec v zájmu Evropské unie a její zemědělské produkce. Proto bych eh, řekl, že bychom měli zabrousit ještě do dalších detailů a těším se na předložení pozměvacích návrhů k tomuto návrhu Zajména v zájmu přispět eh, ukrajinské soběstačnosti. Děkuji, paní Hautala má slovo. Děkuji. Tento parlament velkou většinou svého času hlasoval pro asociační dohodu s Ukrajinou, včetně DCFTI a e, myslím, že musíme mít na paměti hlavní cíl komise, totiž pomoci Ukrajině v obtížné ekonomické a politické situaci, kterou prochází. A ještě bych chtěla obrátit pozornost na skutečnost, že Evropská unie značně investuje eh, do pomoci Ukrajině, zejména pokud jde o nastolení eh, právního státu a zajištění základních práv. Ale eh, hlavní nedostatek, myslím, je nedostatečná nezávislost úřadu generálního prokurátora, což je samozřejmě rozhodující pro boj proti eh, korupci a na to musíme eh, dbat. Ale jsem velmi skeptická v tom, zdali skutečně máme z eh, tarifních preferencí vyloučit, vyčlenit kukuřici a další, protože tyto produkty jsou klíčové pro eh, ukrajinskou, ukrajinské hospodářství. Pokud tak učiníme, tak eh, to celé nařízení zůstává beze smyslu. A hlavně to nebude odpovídat hlavnímu cíli eh, návrhu komise. Já se domnívám, že Evropská, pardon, že Ukrajina by, že by se Ukrajině měla dostat veškerá mm, podpora Evropské unie, pokud jde o mm, obchodní spolupráci. Má to dokonce geopolitický význam. A ještě další eh, eh, bod. Proč navrhovat, aby eh, ta doložka o pojistce by měla mm, být odhlasována velkou většinou na radě? pokud se podíváme na eh, dohodu s Moldáví, tak tam eh, byla kvalifikovaná většina dostačující. Proč tedy vytvářet tuto eh, asymetrii? A pak bych se ještě chtěla vyjádřit k tomu cíli zpravodaje zajistit, aby produkty nevycházely z území, které nespadají pod ukrajinskou vládu. Eh, to jest eh, z Krymu a zejména Luhansk a Doněck, Donbas. Ale jak to chceme prakticky zajistit, kontrolovat? Navrhujeme něco, co v podstatě není proveditelné a tady eh, spíše souhlasím s kolegou Martinem, který byl také skeptický. Možná z jiných důvodů se k němu přikláním, ale důležité je si uvědomit, že Evropský parlament také volá po dodržování teritoriální svrchovanosti a integrity. E, já bych chtěl poděkovat e, panu zpravodaji za tento návrh. Já mám ale více dotazů na komisi, protože já se ptám, na jakém e, základu se vytvořily tyto návrhy, protože ten to poslední posouzení dopadu je z roku 2007, to je ještě dávno před eh, konflikty a než jsme ještě začalo, se začalo s tou asociační eh, dohodou vůbec ní eh, uvažovat, takže já si myslím, že nemáme žádnou evaluaci o tom, jakým způsobem fungovaly eh, dosavadní opatření a jaké jsou současné problémy. Proto bych chtěl položit otázku ohledně toho, proč komise předložila právě tyto produkty a co si od těchto produktů komise eh, slibuje. Proč by to mělo být eh, výhodnější a ne jiné produkty? A eh, tato opatření, jaký budou mít dopad regionálně a jaký dopad to bude mít na určité skupiny obyvatelstva či podniků, jestli z toho budou profitovat širší část populace nebo je to spíše eh, subvencování nějakých oligarchů. A poslední dotaz, který eh, se na tom zakládá, eh, nějak základ nějakých inteligentních údajů pro tato opatření. Já co vím, tak my potřebujeme aktualizované posouzení, co máme, to by bylo určitě užitečné, abychom mohli eh, ten proces podpořit a proto bych chtěl položit dotaz komisi, kdy konečně budeme mít eh, nějaká aktuální data, abychom se eh, mohli o ně opřít na základě skutečných faktů a aby se mohlo tedy něco upravit. Děkuji a komise může hned odpovědět. Nobody? Thank you, Mr. Chairman. Ah, Děkuji, pane předsedo. Tady jsem. chci poděkovat všem poslancům a sekretariátu za komentáře i otázky, které postoupily v písemné podobě nebo i neformálně. A chtěla bych vás uvést do toho tématu nejdříve, protože některé eh, prvky jsou velmi důležité a pak eh, naváží na pozněvací návrhy eh, zpravodaje a vysvětlím naši pozici. Chtěla bych připomenout, že komisařka Malströmová řešila toto téma ve svém dopise na předsedu výboru INTA z roku 2016 a připomenu vám, co uvedla Za prvé, navržená, eh, navržené nařízení o ATM usiluje o zlepšení přístupu k ukrajinských investorů eh, na evropský trh eh, v 23 tarifních položkách. To se týká průmyslových produktů a v osmi zemědělských produktech, kde máme nulové tarifní sazby. Eh, tyto ústupky eh, se nevztahují na další produkty týkající se pouze produktů, které již existují nebo jsou zavedeny na seznamu preferencí DCFTI. A také jsme navrhli v rámci návrhu ATM konsolidovat ehm, obecný systém preferencí, který eh, prospěje Ukrajině až do konce letošního roku, protože jsme nechtěli na začátku roku 2018 ehm, kdy bude mít Ukrajina ehm, méně eh, výhodné podmínky a proto jsme eh, i pigmenty Eh, plechy, měděné plechy a další produkty zahrnuli do tohoto systému. Toto by mělo být vnímáno jako znamení podpory na adresu Ukrajiny, která skutečně se mimořádně snaží o zavádění eh, reform od tedy vstupu asociační dohody v platnost. A také od provizorního vstupu eh, v platnost DCFTI. Eh, souběžně s tímto eh, reformním procesem prochází eh, Ukrajina obtížným ekonomickým politickým obdobím, čelí obchodním restrikcím uvaleným na Ukrajinu Ruskem. To se týká řady produktů a také platí určitě ta transitní omezení eh, vývozu Ukrajiny do Střední Asie. Kromě toho tam probíhá ještě ozbrojený konflikt vyvolaný Ruskem ve východní části Ukrajiny, Ukrajiny a to je eh, jeden z důvodů, proč v roce 2015 klesl, eh, kleslo HDP o víc než 10 To znamená, tyto tato situace eh, vede k eh, nízkým komoditním cenám, eh, pomalému růstu a tak dále. Měli bychom vzít na vědomí, že úsilí Ukrajiny o reformy od tragických událostí na Majdanu jsou skutečně, je skutečně obrovské a to bychom neměli ztrácet ze zřetele, i když pokrok v některých oblastech by mohl být rychlejší. Konkrétní příklady makroekonomická stabilizace, bankovní reforma, Eh, reforma v plynárenském sektoru, reforma policie a veřejných zakázek. Velké kroky byly učiněny také v potírání korupce, i když nové instituce, eh, jak již bylo zmíněno, jedním z eh, přítomných poslanců, eh, stále je zapotřebí dosahovat více konkrétních výsledků. Možná, že si vzpomenete, že 9. prosince 2016 zpráva o plnění asociační dohody eh, Ukrajiny byla zveřejněna a tam se ptalo, že v roce 2015 a 16 skutečně Ukrajina podnikla nebývalé hluboké reformní kroky a přitom i demokratické instituce byly opět eh, obnoveny. Eh, Ukrajina je tedy odhodlána eh, prosazovat společné hodnoty demokracie, lidské, lidská práva, právní stát. A to bychom neměli ztrácet ze zřetele, i když by určitě některé oblasti mohly dosávat ještě lepších výsledků. Já jsem zmínila tuto hodnotící zprávu, protože některé návrhy um, eh, nařízení ATM eh, právě podmiňují Eh, pomoc eh, pokroky v těchto oblastech. Komise si uvědomuje eh, potíže a postoje členských zemí, zejména pokud je o dovoz zemědělských produktů, což bylo také postiženo nebo zasaženo obchodními restrikcemi ze strany Ruska. Proto v návrhu ATM jsme upravili eh, to pokrytí produktů tak, abychom zajistili, že to bude mít pouze velmi omezený dopad na evropské trhy. Nutno si připomenout v tomto kontextu, že DCFTI byla vyjednána v letech 2010-2011, to znamená dlouho před vznikem všech těch problémů, eh, které nyní Ukrajinu sužují. Eh, návrh eh, výboru INTA jsme tedy eh, prostudovali a já bych se napřed zmínila o procedurálních aspektech a pak ehm, se zmíním o jednotlivých produktech. A mm, tím také odpovím na řadu otázek položených poslanci. Za prvé pojistky. Jedním z pozměňovacích návrhů, nebo jeden z pozměňovacích návrhů se týká pojistek. Komise souhlasí s výborem, že potřebujeme mít velmi eh, solidní, pevnou pojistku, doložku o pojistkách, abychom zajistili, že členské státy jejich průmysl i ehm, zemědělští eh, producenti, tedy farmáři, dotčení ATM, eh, tady podléhali určité ochraně, pokud je o dovozy určitých produktů z Ukrajiny. Musíme pouze zajistit, aby ten návrh byl právně korektní a nebyl v rozporu s právem Evropské unie. Takže naši experti to studují dále. Doložka o příjmem eh, transportu. Vzhledem k, eh, vzhledem k riziku eh, podvodu by výbor INTA chtěl zavést doložku o přímém transportu, aby bylo zajištěno, že pouze ukrajinské produkty budou těžit ze snížení tarifů. My plně chápeme tyto úvahy. E, návrh INTA um, navrhuje, aby druhá věta článku 13 protokolu o pravidlech původu e, se nevztahoval na transitní zboží z Ukrajiny do EU. Tato věta zajišťuje flexibilitu pro přepravu a skladování. Nespatřujeme tam žádné právní problémy, kdybychom to vymazali, ale může tam být eh, praktický problém. Ta flexibilita tam je proto, že eh, zboží někdy mění způsob eh, transportu a také sklady se mohou měnit a určitá část obchodu eh, může považo, potřebovat překládku eh, nebo změnu eh, dopravního režimu, například při vývozu do Pobaltí nebo Moldávie nebo jeho východní Evropy. Eh, naši kolegova, kolegové z delegace eh, v Kijevě a také odborníci na pravidla původu to studují také a rádi budeme s vámi spolupracovat, abychom zajistili bezpečnost eh, transportu. Vyloučení z aplikace území, která nejsou pod kontrolou ukrajinské vlády. V zprávě INTA se hovoří o tom, že preference by neměly být poskytnuty subjektům, které eh, se staví proti teritoriální celistvosti Ukrajiny a které nespadají pod přímou kontrolu ukrajinské vlády. Nutno eh, poznamenat, že v důsledku neuznání Evropské unie ilegální anexe eh, Krymu a Sevastopolu Ruskem Rada již uvalila značná omezení na ekonomické vztahy s Krymem a Sevastopolem. Tato opatření zahrnují i zákaz dovodu zboží z Krymu a Sevastopolu a byla uvalena v červnu 2014. Prosím, mějte také na paměti, že separatisté, stejně tak jako de facto Luhanská a eh, Doněcká republika jsou eh, těmito omezeními eh, eh, zasažena. Pokud jde o podniky, které se v těchto regionech nacházejí, tak aby mohli profitovat z ATM, budou muset předložit důkaz původu. ty takzvané certifikáty Euro se jsou vystavovány celními úřady Ukrajiny a z praktického hlediska víme, že neexistuje definice zboží eh, vyráběného v nebo vyváženého z. Neexistuje způsob, jak by celní úřady tuto novou podmínku Evropského parlamentu mohli uplatňovat či kontrolovat. A navíc, jestliže Ukrajina nekontroluje eh, tato území, tak ukrajinské úřady nevystaví ten certifikát původu, který je eh, potřebný eh, k tomu, aby to zboží bylo dovezeno do EU v rámci autonomních preferencí. Takže my se domníváme, že se to vyřešilo samo činně a nepotřebujeme k tomu samostatné ustanovení. Jestliže Evropský parlament parlament eh, prohlašuje, že eh, zboží z těchto území nebo vyrobené v těchto území eh, nemůže být dováženo, pak by to bylo v rozporu s naší pozici vůči teritoriální celistvosti Ukrajiny. Takže by bylo velmi obtížné akceptovat tento návrh Evropského parlamentu. Nedostatečné hodnocení dopadu, to bylo také již zmíněno. Zjistili jsme také, že výbor Agri nadnesl problematiku nedostatečného hodnocení e, dopadů ve vztahu k APM a z minulých diskusí si e, vzpomínáme, že e, i některým vašim členům to dělalo starosti. A proto jsme neprovedli standardní hodnocení dopadů, jak je tomu obvykle, když uvažujeme o zahájení eh, vyjednávání o FTA, tedy o dohodách o volném obchodu s partnery, ale chci vás ujistit, že komise skutečně o tom, o návrhu ATM eh, intenzivně uvažovala eh, ty produkty pokryté to, tím nařízením jsou, nebo byly vybrány následovně. Zaprvé jsme vybrali produkty, které by mohly vést ke konsolidaci stávajících toků a umožnit úspory na tarifech. Jsou tam eh, produkty, které Ukrajina již vyváží a může tedy eh, okamžitě využít ATM. Pokud jde o zemědělské produkty, tak eh, komise vybrala ty produkty, kde se uplatňují eh, tarifní, nulové tarifní kvóty. To jsme výboru INTA eh, již, eh, tedy my jsme už předložili výboru INTA statistiky o importech i zemědělských produktů za roku 2015 a prvního semestru 2016. Ještě bych chtěla zdůraznit, že choulostivé produkty, jako například eh, eh, maso, eh, mléčné výrobky, cukr, zelenina, jejichž výrobci, producenti čelí velmi cholostivé situaci, nebyly do ATEM zahrnuty. A mm, nutno si také uvědomit, že v zásadě neexistuje existují alternativy pro jiný výběr eh, produktu. Jsme přesvědčeni o tom, že návrh na řízení přichází s vyváženým textem, je to ochrana citlivých zemědělských sektorů EU na jedné straně a na druhé straně. To představuje příležitost velkých benefitů a výhod pro Ukrajinu. Tím bych ukončila své vystoupení a jsem připravená samozřejmě odpovědět na další eh, otázky. Děkujeme za odpověď a nyní pan zpravodaj. Závěrečné slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo, a rád bych poděkoval za vystoupení všem kolegům a zároveň za konstruktivní kritiku. Dovolte několik bodů to, že jsme z toho výjimuli východní Ukrajinu. Samozřejmě, že situace je nesmírně komplikovaná, je to tragédie, co se tam děje a doufáme, že ukrajinská vláda získá kontrolu nad těmito teritorii. Ovšem faktem zůstává, že některé z těchto regionů nejsou pod kontrolou ukrajinské vlády. Probíhá tam válka, zásahuje armáda, lidé přichází každý den o život. Je to oblast, která je do jisté míry oddělená od té mírové části území Ukrajiny. Ukrajinská vláda není schopna verifikovat či nějakým způsobem smysluplně ověřit to, že produkty, které z těchto teritorií pochází, že vlastně nemohou prokázat, že to nejsou například ruské produkty. Právě proto nejsme schopni zajistit to, aby tyto produkty nebyly importovány jakožto ukrajinské produkty. Takhle jsem to pochopil já a je to samozřejmě důležitá část mého textu. Jaké tar- jakékoliv tarifní preference na tyto produkty by poté nepředstavovaly přínos pro ukrajinskou vládu či ukrajinskou ekonomiku. Naopak, ty benefity by šly jiným zemím, v Rusku nebo separatistům na východní straně části Ukrajiny. Čili já si myslím, že tyto produkty bychom mohli považovat za ukrajinské pouze v rámci ATMs a snížení tarifů byste mohlo platit pouze, pokud by ukrajinská vláda opětovně získala kontrolu nad těmito teritorii v rámci minského procesu. Proto jsem k tomuto problému přistoupil tak, jak jsem k tomu přistoupil, ale rozumím tomu, že je to nesmírně citlivé. Dále jsou to pravidla pro přímý transport, pro přímou dopravu. To já jsem si nevymyslel. Tato pravidla, to je v podstatě pravidelná součást jakékoliv dohody o obchodu, včetně dohod DCFTA. Až na malé výjimky je zde řečeno to, že pokud nějaké zboží by mělo v rámci této dohody FTA mít nějaké výhody, tak, musí, tak se musí dostat přímo do země původu nebo z země původu do um, cílové země v rámci EU a nesmí být eh, převáženou přes třetí zemí. Přes třetí země. A zároveň to nevyžaduje, aby to zboží šlo do nějaké konkrétní země EU. Takže například Slovensko, eh, Polsko, Maďarsko či Rumunsko mají přímou, eh, přímou hranici s Ukrajinou, čili Ukrajina může využít jiné, jinou přepravu, například po moři. Další věc, která se týká tohoto pravidla, toto pravidlo se aplikuje v rámci dohod DCFTA, čili to není něco, co já bych si zde vymyslel sám. A poslední bod – drobná pozměň, drobný pozměňující návrh, tam v podstatě vlastně byla jedna výjimka z tohoto pravidla a já jsem se nesnažil nějak omezovat ukrajinskou dopravu, to samozřejmě ne. Chtěl jsem zajistit, aby z toho těžila, těžil ukrajinský vývoz v rámci ATM, protože prostě my chceme, aby to bylo úspěšné a musíme zajistit, aby to proběhlo kvalitně. No a nyní to pravidlo většinové a já bych rád ještě řekl, že ty pojistky jsou opravdu v špatném stavu. Ten obecný princip, který byl přepracován v té době, představuje několik pravidel, mnoho různých nařízení, které v minulosti fungovaly v tomto ohledu, například GSP nařízení nebo různá jiná opatření představují jiná pravidla. To znamená, že v podstatě to šíleném stavu jsou zde různé sady těchto pravidel. A to nové nařízení, které transponuje nové FTA dohody, obsahuje další sadu těchto pravidel. Čili je to opravdu velice chaotické. A já se nedovedu představit, jak by tyto pojistky mohly fungovat v praxi. Pokud musí být bilaterální pojistky v tomto ohledu, tak musí být tyto doložky použitelné z možnosti vymáhání tohoto opatření. Prostě nestojí za to mít opatření, která jsou mrtvá, protože poté nemohou být v praxi využity. v podstatě kvali- ten systém kvalifikované většiny, který se využívá v rámci všech našich eh, procedur těchto pojistek, to znemožňuje. Je zde dostatečný počet členských zemí, které by mohly zablokovat takové opatření. Čili kvalifikovaná většina, to je pravidlo, které je takovým zděděným pravidlem minulosti. Většina EU rozhodnutí probíhá jednoduchou většinou antidumpingových postupech nebo postupech proti subvencím se dělají rozhodnutí na základě jednoduché většiny. Pojistky tam v podstatě nejsou tak závažné, ty, které by vyžadovaly kvalifikovanou většinu. Čili v praxi máme systém, kde jsou desítky různých systémů, různých pojistek v mnoha FTA dohoda a bilaterálních programech a to jsou mrtvá ustanovení, která se nedají využívat a požadují kvalifikovanou většinu. Měli bychom to změnit v tomto nařízení a i ve zbytku dalších nařízení. Nenaprhuji nějaký revoluční postup, ale zdravý rozum. Když něco používáme, tak by to mělo být použitelné. Tím bych ukončil svou prezentaci. Prosím ale, abyste se na mě obrátili s pozměňovacími návrhy, navštívili mě. Vždyť nám jde o stejnou věc, aby byla Ukrajina stabilní ekonomicky, stabilní zemí, což by mělo být potom přínosem pro nás, pro všechny. Děkujeme, pane Váso, za toto závěrečné slovo k bodu číslo 24. A lhůta promiňte, to bylo bod 25, opravuje se pan předseda. 1. únor je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů a hlasovat budeme v březnu. Aby měl výbor AGRI dostatek času pro předložení stanoviska. Takže děkujeme a nyní se dostáváme okamžitě k další části a to jsou obchodní a investiční prospekty s Iránem. Je to nesmírně důležité téma. Máme zde mnoho velice významných hostů, kteří jsou na programu. A je jasné, že po těch sankcích, které se týkaly eh, atomového programu, v Iránu, které eh, byly 16. 1. 2016 zrušeny, se nám otvírají nové možnosti s touto zemí. My jsme několikrát eh, v našem výboru o tomto tématu již hovořili, o tom, jak bude vypadat další rozvoj v Iránu a zároveň 25.10. jsme přišli s usnesením, ve kterém hovoříme o strategii po té dohodě v oblasti nukleárního rozvoje a extrateritoriální dopad amerických sankcí na Irán. Čili čeká nás dneska nesmírně důležitá diskuze, která je zároveň politicky citlivá i relevantní. Rozhodli jsme se mít dva panely, diskusní panely. Prvnímu říkáme panel týkající se institucionálního přístupu a druhým je pohled zúčastněných stran. V prvním panelu jsem nesmírně rád, že mohu přivítat mezi námi velvyslance Iránu, pana Pajmana Sádata. A zároveň je to vedoucí představitel STVČ pro pracovní skupinu, která se zabývá Iránem, pan Hugo Sobral, a pana, paní Eva Synověc, která je hlavní poradkyní DG Trade a specializuje se na Irán. Jsem nesmírně rád, že pan velvyslanec je mezi námi a proto mu rovnou dávám slovo. Bude mít devět minut. Bismillah. Děkuji, pane předsedo, za příležitost přispět k tomuto slyšení. Než začnu, bych vám chtěl říci, že eh, v Iránu zažíváme den státního smutku, poté co se zhroutila eh, eh, vysoká eh, budova, v níž zahynulo několik našich záchranářů, kteří tam přispěchali zachránit obyvatele. Minulý týden jsme oslavili první výročí implementace JCPA, multilaterální dohody spadající pod mezinárodní právo a zavazuje to Irán eh, využít svůj jaderný eh, program k mírovým účelům. Irán to potvrzuje a současně tedy tato rezoluce poskytuje Iránu eh, právo využít jaderný průmysl k mírovým eh, účelům. Eh, chtěl bych eh, zdůraznit naši pozici, že JCPI ukončilo zbytečnou krizi, která panovala ohledně iránského jaderného programu, který vždy měl mírové cíle a mm, v jaderném programu Iránu nikdy nebyly nalezeny žádné jiné záměry. A ta e, dohoda e, jasně stanoví, e, že dojde k rozsáhlému zrušení všech sankcí Bezpečnostní rady OSN a také multilaterální, bilaterální sankce týkající se jaderného programu. Bude to obsahovat kroky v oblasti průmyslu, technologie, financí a dalších oblastí získal Irán eh, oplátkou za dodržení svých závazků něco, eh, jsou důvody na tuto otázku odpovědět konzervativně. V podstatě měsíce po implementaci JCPO eh, ministr Zarif řekl, že iránský lid by měl pocítit dopady této dohody a potvrdila to také paní Mogherini. Zatímco Evropská unie a jiné e, strany byly vstřícné, ochotny se zapojit, e, jsou zde tři nejistoty, které se týkají implementace JCPOE zejména pokud jde o situaci v americké politice. Implementace proto se jeví být ještě nevyrovnaná v této chvíli. Tyto nejistoty jsou za prvé během Obamovy administrativy administrativy zde byly velké obavy, že eh, Obama administrativa uvalí vysoké eh, sankce na eh, podniky nedostatečné plnění a dále aktualizace na FAQ nebyla adekvátní. Za druhé, prezident eh, Trump eh, se ve své kampani stavěl proti dohodě, ale jeho nominanti během eh, slyšení v Senátu se jevili umírněněji. A za čtvrté, dohoda spadá zejména pod pravomoc kongresu a e, státy e, e, v regionu existenci této dohody ohrožují. To přimělo reakci, nebo vyvolalo reakci zastánců JCPA a Irán bez ohledu na eh, nespokojenost s nevyváženou eh, implementací se eh, dále hlásí k této dohodě a dali jsme najevo, že v případě, že se jedna strana stáhne z dohody, nehodlá učinit to tež. Mezi výhody ekonomické interakce nebo v rámci toho eh, Irán začíná přijímat určitá opatření. Jsou to ambiciozní opatření eh, a začínáme provádět i tržní eh, reformy, zejména pokud je o státní podniky, finanční a bankovní sektor. Nyní se snažíme vytvořit prostředí pro usnadnění zahraničních investic, výměny technologií, know-how a také Eh, potíráme eh, praní špinavých eh, peněz a organizovaný zločin v oblasti ekonomické a také usilujeme o členství ve VTO. Evropská unie a koordinátor mise v rámci JCPOA je zastáncem této dohody. Minulý týden eh, paní Mogherini to sama prohlásila, protože eh, velmi odpovědně eh, zareagovala na nejistoty týkající se dohody JCPOA ze strany nastupující americké administrativy. Také USA jednala konkrétně v některých oblastech. V dubnu 2016, když eh, paní eh, Mogherini navštívila Teherán s několika komisaři, eh, tak ve svém prohlášení se vyslovila pro schválení rozsáhlého rámce spolupráce. Od té doby jsme si vyměnili několik delegací. V Teheránu paní Mogherini řekla, že se otevírá nová kapitola ve vztazích EU-Teherán, respektive Irán. E, mnozí podnikatelé jsou nyní průkopníky a snaží se e, vytěžit e, z nejistoty, anebo také z výhod, respektive vlivu. Celá, je zde celá řada nebo velký počet subjektů zajímajících se o společné podniky s Iránem. Očekává se také nárůst pracovních sil a to by respektive eh, vznik nových pracovních míst a to by mohlo také ovlivnit postoj americké administrativy. Irán se tedy opět vrací poměrně rychle na trh vyváží 3,7 eh, barelů ropy denně a Irán má i lepší přípa- přístup ke eh, svým penězům za ropu. Přesto je to sektor, který vyžaduje eh, rozsáhlé investice, aby zůstal na eh, kolísajícím trhu konkurenceschopným. Pokud je o vývoz ropy, jsme na čtvrtém místě celosvětově a máme největší rezervy zemního plynu na světě. Tento mm, obrovský potenciál samozřejmě láká zahraniční podniky a to přimělo i eh, společnost Total z Francie, eh, aby eh, podepsala v listopadu 2016 dohodu o spolupráci, respektive o výměně. Další smlouva bude podepsána v rámci IPC. Pro Irán eh, eh, je to velmi důležité a eh, určitě mm, v budoucnu přijdou další mnoha milionové dohody a smlouvy Mimo žádný trh leteckého průmyslu v Iránu také vytváří velké příležitosti pro zahraniční giganty. V prosinci 2016 Airbus podepsal kontrakt v hodnotě 18 Eh, celých 20 miliard ehm, eh, a ehm, první Airbusy byly eh, dodány do Iránu před několika ehm, týdny. Také velká nebo rozsáhlá smlouva byla podepsána s americkým Boeingem, rovněž se jedná o dovoz letadel. Také byla podepsána dohoda e, s e, Francií o e, rozšíření tehránského letiště. Peugeot a Citroën se v červnu 2016 opět vrátili do Iránu, eh, založili eh, tam eh, společný podnik, který bude vyrábět auta. V září 2016 Renault se dohodl s Iránem o otevření závodu, který bude ročně produkovat 250 tisíc vozidel. Kromě těchto podniků máme ještě další příběhy úspěchu. Eh, Teherán hostil eh, více než 200 podnikatelských delegací z Evropy a Asie. Mnoho oblastí spolupráce zde bylo identifikováno, bylo eh, spečetěno ehm, řadou dohod i s malými a středně velkými bankami. To vše vyústilo v obchodní výměnu mezi členskými státy EU a Iranu ehm, a představovalo to 63 procent eh, eh, během eh, prvního, prvních tří kvartálů roku 2016. Jak může Irán přispět k evropským podnikům? Často se Irán zmiňuje v souvislosti s obrovským nerostným bohatstvím. Kromě toho máme i talenty, talentované, kvalifikované mladé pracovní síly. Z 80 milionů Iránčanů je 60 mladších 30 let a ročně máme milion absolventů univerzit. Eh, jsme na čtvrtém místě, pokud jde o eh, absolventy inženýrských technických eh, směrů. A to určitě může přispět k rozvoji naší diverzifikované ekonomiky a ke zlepšování makroekonomických indikátorů ještě před odstraněním sankcí. Inflace v roce 2012 činila 20 v roce 2016 pouhých 8,7 ještě dvě minuty. Ekonomický růst se e, zvýšil z minus 6 e, v roce 2012 na 4,6 v roce 2014 a pak e, zpět na 1% eh, v roce 2015 v důsledku klesajících cen eh, ropy. Závěrem chci eh, říci, že dohoda je velká příležitost a její neschválení by byla rána pro diplomaci a ekonomický rozvoj. Eh, náš eh, region, který je služován radikalismem, terorismem a nenávistí, potřebuje nový přístup. JCPOA je velkým přínosem pro ekonomický rozvoj našeho eh, regionu, který je ehm, ohrožen ehm, bídou a vykořeněním. Irán eh, tedy je jedním z nejstabilnějších států a eh, může, eh, respektive má šance vzkvétat a je důležitý pro celý region. Děkuji vám. Děkujeme, pane velvyslanče. A nyní Jogo Sopral, který vede pracovní skupinu pro Irán na SVČ. Prosím, máte rovněž 9 minut. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za pozvání vystoupit ve vašem výboru a rád bych rovněž vyjádřil upřímnou soustrast iránské delegaci vzhledem k tomuto obrovskému neštěstí, ve kterém přišlo život tolik požárníků. A zároveň se nesmírně rád, ale že dochází k této diskuzi, která se týká dalších možností v obchodních příležitostí mezi námi a Iránem. Minulý týden jsme oslavili první výročí implementace dohody GCPOA, to znamená komplexní dohody ohledně iránské situace. Je to dobře načasováno rovněž proto, že zde slyšíme určité otazníky ohledně udržitelnosti tohoto dílu do budoucna, života schopnosti tohoto dílu a je důležité, eh, tak jak to několikrát zdůraznila i vysoká představitelka SVČ, EU je stoprocentně odhodlaná implementovat tuto komplexní dohodu GCPOA. Je to solidní, robustní dohoda, která plní závazky a která skutečně plní své hlavní cíle. Snaží se zajistit to, aby jaderný program Iránu byl výlučně mírového charakteru a zároveň to umožnilo odstranění sankcí vůči Iránu a to je nesmírně důležité zúraznit. Já rozdělím svou prezentaci na tři části. První, politický rámec vztahu mezi EU a Iránem. Druhá, Otázka, proč je Irán relevantním partnerem a potenciál našeho partnerství. A třetí část, další kroky tohoto vztahu. Kolegové z DG Trade se budou pak věnovat těm zahraničním investicím a já to tak trošičku nastíním, ty naše vztahy obecně. Politický rámec našich vztahů s Iránem jsou založeny na třech hlavních pilířích. První to je právě G- JCPOA, komplexní program jednotlivých akcí, je to jaderný program, který se týká šíření. Je to dohoda, která umožňuje odstranění sankcí a zároveň obsahuje odkazy na progresivní normalizaci vztahu mezi Iránem a mezinárodním společenstvím. a zároveň další možnosti vztahů s Iránem. Jaderný díl je takovým základem této nové etapy vztahu s Iránem. Druhým pilířem je společné prohlášení vysoké představitelky a ministra zahraničí Iránu z dubna 2016 kdy vysoká představitelka navštívila Irán společně se sedmi komisaři. Došlo k, ke schválení komplexního ambiciozního společného prohlášení, ve kterém jsou stanoveny zásady naší budoucí spolupráce. Zásady vzájemného respektu, benefitu lidských práv, právního státu, mírového uspořádání a regionální stability. Zároveň jsou zde stanoveny další oblasti budoucího rozvoje, energetika, životní prostředí, obchod, transport, migrace, humanitární otázky, lidská práva. Je to komplexní návrh, čili to je ten druhý pilíř našeho vztahu s Iránem. A třetí jsou závěry Rady pro zahraniční věci z listopadu loňského roku. Rada a členské státy podpořily tuto strategii zaangažovanosti a zájmu o rozvoj vztahu s Iránem. Možná bych měl eh, se zmínit o důležitém usnesení, které přijal parlament, Evropský parlament v říjnu loňského roku, které rovněž podporuje další zaangažovanost s touto zemí. Čili to je taková, takový politický rámec, ta dohoda zatím sice neexistuje, ale uh, než jenom na sesi praktická spolupráce v různých oblastech, což nám umožňuje budovat důvěru a takovou vzájemné porozumění obou stran. Proč je Irán důležitým partnerem? Proč bychom měli na této spolupráci pracovat? Iránský velvyslanec se zmínil o některých číslech. Geopolitický aspekt jako první. Irán je relevantní zemí na křižovatce mezi Perským zálivem, východem, západem, střední Asii. Je důležité například se na to podívat i s ohledem na kontrolu migrace, boj proti terorismu a z ekonomického hlediska je to země relevantní. 18. největší ekonomika světa na základě parity kupní síly 80 milionů obyvatel, bohatá střední vrstva. Mezinárodní měnový fond hovoří o růstu 6,6 v tomto roce. V následujícím roce kvalifikovaná pracovní síla. To vše dělá z Iránu atraktivní místo pro podnikání a zároveň a čelí tato země mnoha výzvám. Pan velvyslanec se o tom zmínil. Musí přijmout do eh, místně domácí reformy, ekonomické reformy, decentralizovat hospodářství, bojovat proti korupci, zvýšit transparentnost, reformovat bankovní sektor, implementovat eh, doporučení pracovní skupiny pro finanční záležitosti, čili toto všechno by mělo zlepšit atraktivitu této země pro biznis, pro podnikání, jak bude vypadat ta cesta vpřed do budoucna, jaké by měly být naše priority. Dovolím si zmínit pět. Další implementace plánu JCPOA, to je zásadní. Je to hlavní podmínka pro další rozvoj vztahu. Implementace nejenom v té jaderné oblasti, ale i tam, kde jsme vlastně zrušili sankce OSN, eh, USA i my jsme musíme samozřejmě plnit naše závazky v tomto ohledu, zajistit nově regulační rámec, abyste nebyli překážky legitimního obchodu s Iránem. Druhá priorita. Budování rozsáhlé spolupráce v oblasti obchodu a investic, ale nejenom. Například i životní prostředí, energetika, lidská práva, migrace. Je důležité mít vyvážený vztah. Třetí oblast, kolegové se, z komise se tím budou zabývat podrobněji, čili náš hlavní takový cíl v této oblasti je pomoci této zemi reintegrovat ta základní mezinárodní pravidla a dále podpořit i jejich domácí reformy, implementaci doporučení dohody FTA, regulační aproximace v rámci průmyslového dialogu, který chceme organizovat a pátým bodem a prioritou to je něco, čemu jsem se zatím nezmínil, o čem jsem zatím nezmínil, ale je to velice důležitého z business hlediska i obchodního hlediska i jiných hledisek, regionální mír a stabilita. Investiční rozhodnutí, obchodování s určitými zeměmi. Myslím si, že regionální stabilita, mírové uspořádání je zásadní je důležité vytvořit konstruktivnější regionální prostředí v tomto ohledu. Děkuji vám za pozornost, děkujeme. A nyní to je paní Eva Sinovič, která je hlavní poradkyní DG Trade a specializuje se na Irán. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já bych chtěla vyjádřit soustrast panu velvyslanci a chtěla bych představit stávající otázky, problémy týkající se investic a obchodu. Po obecném úvodu bych eh, pak eh, se dotkla eh, určitých detailů týkajících se investičních a obchodních priorit a také bych vás chtěla informovat, že připravujeme určitá odborná jednání a čeho jsme už dosáhli, jaká jsou, jaké jsou další kroky. Za prvé chci připomenout, že Evropská unie uznává význam Iránu jako obchodního partnera a v minulosti Evropská Unie byla prvním obchodním partnerem Iránu, ale v důsledku režimu sankcí jsme o tuto pozici přišli. Domníváme se, že evropské podniky tady mají velký potenciál opět eh, získat eh, své přední postavení na iránském trhu. Současně Evropská unie nabízí jednotný trh mm, 500 milionů spotřebitelů, což by mělo být atraktivní pro iránské ekonomické eh, provozovatele. A současně vnímáme jak eh, ekonomický potenciál, tak i eh, politické potíže. Ehm, tady odkazují na slova paní komisařky Malströmové vyvážit vlastně tu obchodní výměnu s ehm, pokrokem v oblasti lidských práv, právního státu a tak dále. Možná, že bychom mohli zahájit strukturovaný dialog o investicích a ekonomické obchodní spolupráci. My jsme ochotní podpořit Irán při modernizaci a diversifikaci ekonomiky a při integraci Iránu do světového obchodního systému. Podporujeme také jeho přistoupení k VTO, tak jak to již zaznělo. Je zajímavé, že Irán je v této chvíli největší ekonomikou eh, stále vně VTO. Eh, podal žádost o členství v této organizaci již v roce 1996, ale pracovní skupina ustavená v roce 2005 se nikdy nesešla, zejména v důsledku opozice Spojeného, Spojených států konfliktů. Eh, hlavní prioritou eh, je nasměrovat Irán směrem k intenzifikaci přístupového procesu k VTO. Domníváme se, že eh, jejich členství by tedy za, zařadila Irán do systému světového obchodu, vytvořila by dobrý základ pro další rozvoj i bilaterálních vztahů. V tomto ohledu komise vítá zejména zájem Iránu o oživení eh, přístupového procesu k VTO. Bylo to vyjádřeno několikrát eh, iránským ministrem eh, pro obchod investice bohužel rychlost toho procesu v rámci VTO za daných okolností, tedy po amerických volbách, není jasná. Investice jsou klíčovým zájmem Evropské unie a proto věříme, že eh, zrušení sankcí eh, uvolní eh, miliardy mm, nebo miliardové investice proudící do Iránu. Abych vám uvedla několik čísel, 13 eh, členských států EU již uzavřelo bilaterální smlouvy s Iránem a čtyři členské státy EU vyjednávají bilaterální smlouvy je na bílé dní, že v této chvíli členské e, státy chtějí bilaterálně posilovat své vazby spíše než na evropské úrovni. My tomu rozumíme. Pokud e, jde o e, obchodní vztahy mezi EU a Iránem, v listopadu 2016 se konala expertní jednání o obchodu a investicích a pak toto setkání bylo, navazovalo na návštěvu ehm, vysoké představitelky Mogheriniové eh, v Iránu eh, v dubnu 2016. Obě strany si eh, vyměnily názory na celou řadu investičních a obchodních témat, včetně přistoupení Iránu k VTO, obchodní politice, služeb, investic, SPS, zemědělské, technické pomoci. Eh, shodli jsme se na nutnosti posílit naši eh, kooperaci v oblasti SPS, eh, což by nepřímo mělo i zlepšit podmínky i pro vývozce Evropské unie bylo zdůrazněno odhodlání podpořit přistoupení Iránu k, e, k VTO a také bylo vyjádřeno mm, přání pokračovat v jednáních i v druhé první a druhé polovině roku 2017. Nevylučujeme, že takováto výměna s Iránu by zanedlouho mohla vyústit v ustavení formálního bilaterálního obchodního a investičního dialogu. Pokud jde o obchodní e, údaje, tak obchod s Iránem podléhá e, generálním nebo obecnému režimu EU. Irán e, není, jak známo, členem VTO a proto existuje bilaterální dohoda mezi oběma stranami. Mám k dispozici i několik diagramů této chvíli je obtížné vyčíslit přesný dopad zrušení sankcí na obchod mezi Iránem a Evropskou unii, ale data, která máme k dispozici, ukazují eh, na pozitivní eh, znamení. Většina eh, importů z Iránu se týkají energetiky, takže jsou to zejména minerální paliva a pak chemické látky, průmyslové zboží a potraviny. E, tento diagram ukazuje e, vývoj dovozu z Iránu v letech 2002 až 2015 a vidíme, že to maximum bylo dosaženo v roce 2011. V důsledku sankcí se dovoz Iránu zastavil a i e, vývoz EU se e, snížil. Evropská unie e, by dovezla z Iránu zboží v hodnotě 1,2 miliardy eur a celkem eh, ten dovoz eh, poklesl o 86% mezi eh, lety 2012 a 2013. V roce 2014 dovoz z Iránu poklesl o 48% a v první polovině roku 2016 dovozy neenergetických produktů narostly, narostl o 4,4 Pokud jde o vývoz z Evropské unie do Iránu, tak struktura produktů obsahuje zejména strojírenské výroby, chemické látky a průmyslové zboží. Tady vidíte diagram eh, vývoje vývozu z EU do Iránu. Na, to je v tomto ohledu také sankce způsobily pokles vývozu z EU, ale ne tak výrazně jako dovozu z Iránu i Evropská unie vyvezla v roce 2015 6,5 miliard, eh, tedy hodnotu eh, zboží, zboží v hodnotě 6,5 miliard eur. V první polovině roc, roku 2016 vývoz EU e, do Iránu e, narostl o 13 e, ve srovnání s rokem 2014. Pokud je o údaje, musíme být ale opatrní, abychom to příliš nepřecenili pokud jde o dovozy z Iránu, protože to obráží pouze a zejména tedy zvýšený dovoz ropy. Začalo to od eh, nuly v roce 2015. Takže buďme opatrní s údaji. Jaké budou další kroky, a to už je eh, poslední poznámka. DG Trade bude nadále pokračovat ve výměně s Iránem ohledně investičních a obchodních témat a těšíme se také na stanoviska zástupců průmyslu Evropské unie v rámci druhého panelu, pokud jde o vyhlídky dalšího rozvoje eh, vztahu s Iránem. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. A nyní otázky ze strany našich kolegů. Pan Kemper má slovo jako první. Děkuji a omlouvám se. Já nebudu moc zůstat do konce, protože mám jiné povinnosti, ale jestli dovolíte aspoň pár bodů. Mě zneklidňuje tento díl s Iránem a jeho dopady. Velice mě to zneklidňuje, protože tento měsíc 69 lidí bylo popraveno v Iránu, pane velvyslanče. 69. Máte ty nejhorší výsledky v tomto ohledu na celém světě. Horší je to snad už činí, takže je to nemorální s vámi vůbec jednat v tomto ohledu. A několik ještě dalších věcí, třeba balistické testy proběhly balistických raket od podepsání tohoto dílu. Tři. A zároveň to, že jste eh, uvolnili stovky miliard eh, dolarů na teroristické aktivity v Jemenu, Bahrajnu, Iráku, ze šia milicemi Syrie. 250 tisíc lidí je placeno v rámci milic tam a v Libanonu rovněž jste aktivní. To skutečně není hezký obrázek. A opravdu je mi špatně z toho, co řeklo DG Trade a SVČ, že se zaměřilo pouze na Airbus a Renault a ne na lidská práva. Obchod a lidská práva eh, jsou samostatné oblasti, to je sice pravda, ovšem vy byste měli mnoho těchto věcí ještě jednou zvážit, podívat se na celý díl. Myslím si, že je zvrácený Dneska dopoledne jsme hlasovali o konfliktních minerálech a toto je konfliktní ropa. A je ostudou pro EU, že tento díl máme a je to ostudou pro celý svět. Děkujeme. Marie Šalke. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych to řekla možná jinak. Potřebujeme kritičtější pohled na to, co se děje v Islámské republice Irán. Já jsem vždycky podporovala tento jaderný program, ovšem nehlasovala jsem a moje skupina nehlasovala pro usnesení Evropského parlamentu, protože ten kritický pohled tam chyběl. Vždycky jsem považovala nukleární jaderný program pouze za jeden prvek našeho vztahu. Ovšem zdá se podle řečníka, že to je jediný element našich vztahů a to je velké nepochopení. Já jsem podala otázku v rozpravě, pokud je o objasnění amerických sankcí na naše podniky. Odstranění sankcí v rámci jaderného programu je pouze jedním prvkem americké politiky. Jsou tam i sankce v oblasti lidských práv a to si myslím, že je legitimní, protože eh, opravdu výsledky v této oblasti jsou velice špatné. Role Iránu na Blízkém východě má tak obrovský dopad, to, že podporuje v režim, to vedlo k smrti obrovského množství lidí a to nemůžeme oddělovat od tohoto jaderného programu. Musíme to vzít v potaz, když ohodnotíme situaci po tomto dílu a stávající situaci, ve které se snažíme nějakým způsobem formovat vztah s Iránem. Toto jsou témata výboru INTA, možná si lidé říkají zahraniční politiky, lidská práva, to přece, jak je to propojeno s obchodem a investicemi v Iránu. Revoluční garda, to je to, o co jde. To je vojenská složka, zároveň jsou propojeni s ekonomikou této země. Kontrakty v oblasti energetiky, infrastruktury. Takže prosím, abychom nebyli naivní a jaksi zaslepení touto zlatou horečkou. To by byla chyba. Když pan uh, eh, velvyslanec řekl, že největším kapitálem země je její lid, to je pravda, ovšem obchodní investiční věci nesmíme oddělovat od lidských práv, systematické korupce. Stát hraje důležitou roli v ekonomice. Pracovní práva nejsou zachována, ženy nemají rovné postavení, pro, svoboda projevu zde není dostatečná. Proč o, nám o to jde? No, když hovoříme o IT, telefonice, mobilních sítích, vůbec telekomkačím odvětví tak si musíme zároveň uvědomit, že tyto sítě se využívají v Iránu pro monitorování lidí. Dopady svobody projevu, pokud jste kritičtí, mohou být obrovské, pokud vás můžou odposlouchat a zároveň poté zatknout a dokonce někdy i popravit. Náhodná uvěznění, současná. Včera dostal pětiletý trest britsko-iránský občan Nazarin Radcliffe. To rovněž neznamená, že by naše lidé mohli svobodně navštěvovat tuto zemi, protože tam může dojít k své volnému začení. A to stejně platí o turismu. Mnoho lidí se mě na to ptá. Irán je bohatou zemí s bohatou historií a přeji si, aby lidé tam mohli cestovat. Na závěr. Dnešní diskuze je zásadní, ovšem musíme nejenom říkat, že zde, musím, že zde můžeme oslavovat, ale zároveň se k tomu stavět kriticky. Já jsem postrádala kritická slova projevu paní Morgerini minulý týden. Já jsem vždycky podporovala tento díl, ale je to pouze jeden prvek celé agendy nic se prostě nezmění a budeme naivní, pokud eh, skutečně pouze půjdeme tou ekonomickou cestou na úkor eh, iránského lidu. Děkujeme. A nyní možná přímo reakce z SVČ a z komise. Znamená to, že skutečně ignorujete otázku lidských práv? ve vašich jednáních s Iránem? Je ta strategie Trade for All. Znamená to, že to neobsahuje v, sebe tyto prv, v sobě tyto prvky. Lidská práva, práva pracujících, svoboda projevu. To je něco, o čem vždy hovoříme v rámci obchodních dohod. Takže kdo z vás by chtěl začít, prosím. Děkuji. Děkuji za slovo a rád bych poděkoval. Děkuji za příspěvky poslanců. Tento díl s Iránem, tato dohoda, je obvinována z mnoha věcí, které nejsou vůbec předmětem této dohody. Jde o dohodu o nešíření jaderných zbraní a ty cíle jsou zde plněny. Mělo by dojít k omezení a k monitoringu iránského jaderného programu a k tomu skutečně dochází. Od dohody vlastně Irán předložil 98 uváceného uranu, zablokoval dodávky plutonia do jaderných zbraní, odstranil dvě třetiny zařízení v tomto ohledu, čili plní se ty cíle. Měli bychom do toho dohodu hodnotit podle toho, co plní a ne to, co nespadá pod tuto dohodu. My jsme nikdy netvrdili, že je to perfektní dohoda, že tam nejsou problémy. Já jsem se o tom již zmínil. Jsou zde, je zde několik pilířů pro tuto další dohodu s Iránem, například JCPOA nebo společné prohlášení vysoké představitelky a ministra zahraničí a i závěry rady. V těchto dokumentech je odkaz na lidská práva zakotven. Dialog samozřejmě je důležitý a to je preferovaná cesta. Výsledky ale dosahujeme i v těchto ostatních oblastech rád bych vám připomněl, že poprvé za posledních deset let jsme v listopadu měli první diskuzi o lidských právech s Iránem. Je to ale samozřejmě dlouhodobý proces. My jsme schopni konečně s nimi diskutovat, komunikovat naše argumenty a i obavy, pokud jde o popravy, svobodu projevu, práva menšin to je pro EU pořád zneklidňující otázka. Naše politiky jsou vyvážené. Vysoká představitelka, když byla v Teheránu, tak zahájila tento nový dialog, založený na 40 komprehensiv, to znamená komplexní, kooperativní, kritický pokud jsou tam nějaké nejasnosti, ale zároveň konstruktivní. Děkuji vám. Thanks a lot. Děkuji vám. Komise, chcete se vyjádřit také, prosím. Děkuji vám. Chtěla bych jménem DG Obchod a e, své komisařky podepsat to, co právě zaznělo z úst kolegů. My Eh, skutečně sledujeme respektování lidských práv a hodnot, které jsou eh, pro Evropskou unii důležité. To, k čemu zatím došlo, bylo neformální eh, zasedání na technické úrovni, které navazovalo na návštěvu vysoké představitelky paní Mogheriniové v Teheránu. Ale vyhlídky a follow-up bude skutečně záležet nebo záviset od eh, respektu. Děkuji. Pane velvyslanče, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych byl upřednostnil zaměřit se na téma tohoto eh, setkání, protože pokud vím, před hodinou bylo jednání eh, na eh, téma lidských práv a jsem si jist, že eh, mohli dát najevo své pozice i v tom eh, zasedání. Takže proto bych se zaměřil spíše na obchod, ale nyní jsem měl příležitost vyslechnout kolegy, eh, kteří se vyjadřili k tématu lidským práv, lidských práv a já bych na to rád zareagoval. Jednak eh, souhlasím s tím, co uvedl pan kolega Sobral. My jsme už zahájili dialog o lidských právech s Evropskou unii První část mm, se konala před několika měsíci a budeme eh, pokračovat. Na to potřebujeme čas a prostor a doufám, že kolegové umožní, aby tento dialog se dále rozvíjel. Pokud jde o ty takzvané nemorální počiny, myslím, že máme právo odpovědět kolegům, že dochází kolem nás k mnoha imorálním věcem, zejména v regionu, a nehovoří se o tom v Evropském parlamentu. Jsou zde odkazy eh, na situaci, lidskoprávní situaci v některých částech regionu, ale neexistují o tom žádné dokumenty, žádné materiály. To, co je nemorální, je například zpráva eh, OSN nebo Bezpečnostní radě OSN o eh, zabíjení dětí v Jemenu eh, žoldnéři. To byl hanebný čin a nedošlo k žádné zvláštní reakci vůči tomu těmi, kteří se starají o lidská práva. Takže kolegové nás budou muset ujistit, že hovořili o porušování lidských práv, takže nepostupují selektivně. Dále bych chtěl říci, že eh, IRGC je eh, skutečně legitimní eh, jednotkou v Iránu a byla to právě tato jednotka, která eh, porazila svého času Sadáma Husejna, který eh, vpadl do eh, Iránu a zavraždil tolik lidí. Děkuji. A nyní má slovo pan Erik Festa v rámci druhého bloku ehm, generálním ředitelem společnosti Total, dále paní Justine Walker, předsedkyně Eh, expertní skupiny eh, pro finanční sankce, sankce Evropské bankovní federace a pan eh, Parsi, ředitel Evropského mm, výzkumné, výzkumné skupiny Iránu. První má slovo pan Festa. Dámy a pánové, ve své funkci ředitele společnosti Total bych chtěl vyličit naši činnost Eh, v Iránu poukázat na určité příležitosti a na možnosti, které by měla Evropská unie využít. Irán eh, má eh, druhé Eh, eh, největší eh, zásoby ropy světa a zemního plynu a to je velmi důležité pro společnost Total. A to spojeno s historickou přítomností naší skupiny v Iránu roku 1954 a pak také v roce v 90. letech a začátkem roku 2000 vysvětluje náš zájem začít spolupracovat s Iránem. Eh, před třemi měsíci Total eh, podepsal řadu eh, smluv. Jedná se vlastně o dlouhodobou dohodu o těžbě zemního plynu. 2 miliardy eur na to vynaložíme už v nadcházejících dvou letech. A budeme eh, dodávat eh, eh, iránským domácím spotřebitelům. Naši experti vyjednávají detaily dohody a také připravujeme tendry, pokud jde o výstavbu výrobních zařízení. Kontrakt bude podepsán s státní iránskou ropnou společností a my budeme lokálním partnerem a většinu práce očekáváme eh, ale mm, v Iránu proběhne v Iránu iránskými společnostmi. Kromě tohoto rozsáhlého plynového projektu v únoru loňského roku byl Total první společností, který pokračoval v obchodování eh, s ropou eh, s Iránem, aby dodával do rafinerii. Také hodnotíme příležitosti možnosti spolupracovat s iránskými společnostmi my v oblasti petrochemické a také v oblasti solární energetiky. Máme v Iránu kancelář, kde pracují iránští i zahraniční zaměstnanci. Eh, jsme s touto spoluprací spokojení a činíme tak v souladu s místními, ale i mezinárodními eh, pravidly. Otázka lidských práv je také pro nás stěžení a tak jako ve všech zemích, kde působíme, tady jednáme jako odpovědná společnost ve vztahu k všem našim zúčastněným eh, stranám. Pracovní podmínky eh, a také dodržování pracovně právních eh, standardů a ochrany a bezpečnosti při práci, to bude pro nás také velmi důležité. Takže tolik eh, několik bodů. Chci zdůraznit, že 12 měsíců po zrušení sankcí stále čelíme řadě problémů, pokud jde o rozvoj našeho podnikání v Iránu. Je to, jsou to následující problémy. Za prvé, naprosto nedostat, skutečnost eh, viditelnosti eh, a záměru nové americké administrativy, pokud jde o Irán. Nutno si uvědomit, že eh, americký prezident může unilaterálně rozhodnout neobnovit prezidentská veta anebo vydat nové exekutivní nařízení, které která ehm, mohou mít i dopad na evropské eh, podniky. Stávající americké sankce, které zakazují použití technologií obsahující více než 10 amerického obsahu, to je eh, také pro nás eh, problém, protože to může být velmi cholostivé v oblasti ropného a plynového plynárenského průmyslu a má, může to mít i dopad na náklady našich projektů. Za třetí, eh, po nedávné eh, rozhodnutí amerických soudů vůči evropským bankám znejišťuje finanční systém a transakce s výjimkou několika málo soukromých bank. Jeden příklad. Trvalo nám tři roky, než jsme provedli transfer 100 eh, tisíc eur do banky v Teheránu, abychom zaplatili platy našim místním zaměstnancům. Malé banky, které nyní s Iránem pracují, nebudou schopni vyrovnat se s obrovskými částkami, jaké potřebujeme pro realizaci eh, našich projektů. Další potíž, které čelíme, je, že většina iránských subjektů mají velmi komplikovanou vlastnickou strukturu a tím je náš proces due diligence nesmírně složitý a zdlouhavý. A nakonec musíme nalézt eh, způsoby, eh, jak zmírnit rizika podnikání. To znamená, že eh, ustanovení JCPOA eh, nejsou dostačující pro eh, zmírnění rizika ztráty investic společnosti, jako je to ta eh, Několik členských států eh, se zapojilo eh, do této věci, ale potřebujeme podporu i celé Evropské unie. Chceme-li podpořit obchodování s Evropskou mezi Evropskou unii a Iránem. Například těsný dialog mezi EU a Spojenými státy může zabránit Trumpově administrativě, aby unilaterálně opět uvalilo sankce. Nemůžeme spolupracovat se eh, s touto stálou hrozbou amerických sekundárních sankcí. V takovém případě bychom se museli stáhnout, ale to bude náš iránský protějšek eh, vnímat jako porušení našich smluvních povinností. Takže musíme mít stabilní eh, právní rámec a chránit naše eh, podniky před takovým scénářem. Evropské banky musí být ujištěny americkými úřady, jak federálními, tak státními že nebudou eh, riskovat, když se pustí do finančních transakcí s iránskými bankami, pokud tyto transakce budou plně souladu se zbývajícími sankcemi. Evropská unie může využít svého vlivu k získání takovéhoto ujištění. Evropská unie by také mohla pomoci modernizovat iránský eh, finanční sektor a přiblížit ho západním eh, normám, a to, protože to je také překážka pro banky a společnosti, které chtějí obchodovat s Iránem. A závěrem obecně potřebujeme, aby Evropská unie aktivně hájila, chránila zájmy evropských podniků, které jsou ochotny investovat v Iránu, například požadovat delší likvidační eh, období v případě eh, úpadku Mm, pokud tedy jedna ze stran už dále neumí nebo nemůže plnit eh, smluvní ehm, požadavky. Snažil jsem se vysvětlit, v jaké situaci jsme. Dnes stále ještě tedy přetrvávají určité překážky, bariéry, které brání evropským eh, podnikům investovat v Iránu navzdory ehm, mnohosti ehm, tamních možností a příležitostí. Ale eh, je určitě, bylo by určitě prospěšné upevňovat vazby mezi Iránem a EU. Děkuji vám a nyní má slovo paní Justin Walker. Děkuji vám mnohokrát děkuji, za příležitost. Děkuji. děkuji za příležitost vystoupit za bankovní sektor. My samozřejmě uznáme všechny ty možnosti do budoucna, všechny příležitosti, které to představuje pro biznis. Tyto možnosti ovšem, pokud by se měly realizovat, to znamená i to, že bankovní sektor do toho musí být zaangažován, a předřečník hovořil o těch výzvách pro biznesy, pokud jde o přístup k bankovnímu sektoru. Proto bych ráda řekla, co jsme již udělali a kde vyžadujeme další kroky, abychom zajistili dostatečné zapojení bank do všech těchto jenáckých aspektů. Na začátek bych ráda řekla, že mnoho evropských bank se zavázalo plnit pravidla sankcí OSN, EU a i Spojených států ve svých jurisdikcích. To znamená, že máme globální politiku v této oblasti v celé naší skupině bank. Mnoho bank se rozhodlo, že bude plnit primární sankce, americké sankce, které byly v tom období rozsáhlé. To znamená samozřejmě, že je obtížné měnit potom tyto politiky. Ovšem jako reakce na požadavky klientů i vlád se začaly banky více otevírat Iránu. Někteří naši členové již v omezeném, omezené kapacitě začali projevovat určitou zaangažovanost. A my jsme v posledním roce už se spolupracovali s evropskými úřady, americkými úřady A no, rovněž se těšíme, že OBAK nám poskytl takové ty hlavní směry, snažil se objasnit celou situaci. Dále to, že se Irán zapojil do práce pracovní skupiny pro bankovnictví, to je zásadní, protože Irán byl ve stejné kategorii jako Severní Korea to nedávna. A bylo zde <laughs> velice málo nějakých obchodních vztahů se Severní Koreou, jak víme, takže v podstatě vlastně Irán byl na černé listině. Zaznamenali jsme mnoho pozitivních kroků v rámci tohoto nového zaangažování, ale zároveň bychom rádi řekli, že v některých klíčových oblastech potřebuje, aby USA, naše evropské orgány a iránské orgány zajistili eh, větší zapojení i bankovního sektoru. To bylo byl abych zdůraznila některé z nich. Pokud chceme podporovat obchod s Iránem nebo zjednodušit transakce, tak se nedíváme pouze na sankce, ale vůbec na to, jak vypadá to prostředí, jak rizikové je prostředí v Iránu a celém regionu. To znamená, že podniky um, se budou snažit řídit nějak ty možnosti finanční kriminality. A jedna z věcí, která by byla dobrá pro banky, je pochopit celý ten rámec tohoto nového zaangažování s Iránem. Co to znamená? Co tento díl vlastně znamená? Protože my v podstatě úplně dokonale nechápeme tento proces v současné době. Čili tam bychom poprosili iránskou vládu, aby poskytla bankám takovou jasnější cestovní mapu regulačních reform, legislativních reform. Zároveň je nám jasné, že Irán byl izolován po mnoho let z tohoto mezinárodně finančního rámce a systému a regulační rámec se samozřejmě rozvinul zásadním způsobem v tomto období. Americké i EU orgány bychom rádi poprosili o informaci ohledně technické asistence, zajištění plnění e, boje proti financování terorismu a praní špinavých peněz. Toto je zásadní, protože na základě toho si banky mohou potom zhodnotit to riziko. Pokud jde o transparentnost vlastnictví a kontroly, to je takový nejproblematičtější bod pro globální finanční instituce. My se snažíme identifikovat to, kdo je vlastník společnosti, kdo jsou jejich přidružení partneři, kdo je kontroluje. To je zásadní. Americké primární i sekundární sankce se ještě platí, Dále jsou zde i evropské povinnosti, čili mnoho sankcí, které na, má na tu situaci dopad. A my potřebujeme zajistit, že due diligence provádíme řádným způsobem, že můžeme využít nezávislé aktéry, kteří, které, kteří by nám ověřili tyto informace, že zde máme skutečně centrální informace, které jsou k dispozici z, ze strany iránské vlády. Dále ale jsou to ty akceptovatelné principy due diligence, které nám leží na srdci. Bankovní sektor vedl dlouhou diskuzi s americkými i evropskými orgány ohledně akceptovatelné due diligence procedury pro Irán. Zde potřebujeme více sdílení rizika mezi veřejným a soukromým sektorem. Pro nás není dostačující, aby regulační orgány řekly bankám, vy si budete řídit své vlastní riziko, protože Irán je tak komplikovanou zemí, že by tam měly být akceptovatelné principy pro všechny strany ohledně due diligence. A nyní americký kontext. Pro mnoho z větších evropských bank víme, že jsou buď zastoupeny ve Spojených státech, nebo musí reportovat určité údaje do Spojených států, nebo zaměstnávají na vysokých postech americké občany nebo držitele zelených karet. A toto je zásadní pro mnoho bank. Musíme zjistit, jak globální banka, která, ve které pracuje mnoho Američanů, bude vést business. Sovaku víme, že v podstatě by měli být eh, tito jednotlivci vyřazeni z tohoto procesu, všem to je opravdu nemožné eh, pro mnoho bank, protože tam zastávají kritické funkce. No, samozřejmě, že pro naše regulační orgány by to bylo velice problematické. Není to konflikt zájmu, je to konflikt regulačních očekávání v mnoha oblastech. My jsme neúspěšně argumentovali tím, že bychom chtěli tu generální licenci H, která již expirovala a pokryla větší počet eh, zemí. My si myslíme, že by to mohlo pomoci využívání IT sektoru jednotlivými bankami nebo etablování bank. Takový příklad scénářů. Některé z těchto bank chtějí provádět obchodní aktivity v Iránu. Řekněme, že mají eh, některé IT aspekty, které fungují mimo USA. Eh, a oni tvrdí, že teda se to musí změnit, že nemohou spoléhat na tyto prvky a to není praktické pro komerční podnikání. Čili pokud tato generální licence by byla rozšířena, její platnost, tak si myslíme, že by to bylo opravdu velice nápomocné. Dále zpracování plade v rámci mezinárodního finančního systému. Jde o globální systém. A pokud se snažíte izolovat eh, od amerického prvku tohoto systému, tak by to bylo nesmírně obtížné pro jakoukoliv globální banku. A na závěr posílit jasnost ohledně politického a regulačního amerického přístupu. Víme, že došlo ke změně vlády, to víme, a že to vytvořilo určitou nejistotu pro globální banky. Ovšem je zde ještě několik dalších prvků. Harmonizace mezi federálním a státním přístupem. Státní regulační orgány jsou mimo působnost americké federální vlády. A my s našimi bankami musíme spolupracovat, když tam mají určitou expozici či státním regulačním orgánům, co to znamená a co to eh, vyžaduje po těchto globálních bankách. Mnoho evropských bank, které odpovídají tomu eh, regulačnímu aktu eh, ze strany Spojených států v různých oblastech vymáhání prostředků Víte, to by bylo potom problematické, pokud jde o nějakou zvýšenou expozici vůči Iránu. Například ta dohoda o odložení eh, stíhání je vlastně určitým regulačním aktem, který jim brání potom zapojit se více, zaangažovat se více v Iránu. A dále je to veřejné vykazování. SS C ve Spojených státech, které to vyžaduje od bank. Tyto banky musí veřejně informovat o svých aktivitách s Iránem. To by mohlo být destimulační především skupiny lobbystů v Americe by mohly využít těchto informací a informovat to média způsobem, který by nebyl úplně na pomocí bankám. Čili teď úplně na závěr. Výzva zrušení sankcí nesmí být podceňována. Samozřejmě, že vidíme, že pokud chceme bankovní sektor skutečně zapojit, tak veřejný sektor musí přijít s mnohem kreativnějším scénářem a vytvořit, budovat důvěru všech, aby došlo k tomu, že všichni budeme z tohoto dílu mít prospěch. Děkuji. Děkuji eh, mnohokrát a nyní má slovo pan doktor Ruspe Parsi. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, chtěl eh, začít jinými aspekty obchodování s Iránem a sice sociální dimenzí uvnitř iránské společnosti, protože to je také relevantní pro diskusi jakoukoliv i o lidských právech. Irán má obyvatelstvo, jehož polovina je mladší 29 let. Je to velmi vzdělaná populace, ale nezaměstnanost mladých eh, v posledních letech je stále vysoká nad 20 dokonce ještě vyšší eh, u žen. Toto jsou tedy dlouhodobé problémy eh, v rámci iránské společnosti, které vyžadují výrazný ekonomický růst, tak aby byly ty problémy strukturálně a seriózně vyřešeny. Iránská republika existuje tovala 40 let a byla víceméně eh, OK, pokud jde o eh, zacházení s bídou, a, eh, ale zacházení s nerovností není tedy historicky velmi úspěšné toto si vyžaduje zcela jiný způsob ekonomického vztahu s vnějším světem, aby se situace změnila. Irán bude více obchodovat se světem, um, bylo tomu tak již během sankcí a bude to obchod s Čínou, um, Um, Koreou a eh, dalšími, ale eh, bez sporu eh, Irán zejména očekává nejvíc investic a partnerství od Evropy. Tak tomu bylo před sankcemi, to má určité kulturní tradice, staré 100 let a právě z Evropy se očekává nejvíc obchodu a investic příjmy zahrani, přímé zahraniční investice do Iránu narostly asi o 15 miliard eh, v, rok, v březnu 2017 odhadem, ale všechno to, oč usiluje vláda a také po čem touží společnost, zejména tedy eh, pokud je o udržitelný rozvoj, vyžaduje mnohem eh, větší investice. Oblasti, které bych vytipoval jako zcela stěžení, a tady se opět vracím k společenským prioritám, nikoli státním, je životní prostředí, zdravotnictví, znečištění a eh, vodohospodářství. Schopnost Iránu zacházet s vodou a nedostatkem vody je mm, velmi zaostalá a je jestliže mm, mm, bude zachován eh, současný stav, tak eh, mnoho oblastí zůstane bez eh, pitné vody za 20 let. To jsou tedy stěžení otázky pro iránskou společnost a aby se s nimi stát i země vyrovnali, bude zapotřebí větší e, účastí vnějšího světa ekonomických vazeb. Toto jsou tedy sociální rozměry. A pak jsou zde i politické dimenze. E, v uplynulých čtyřech dekádách e, se Irán vícekrát snažil oslovit svět, zejména Západ, zejména Evropskou unii, Evropu. Toto úsilí se časem tedy eh, různě eh, projevovalo a eh, měnilo, ale v posledních letech tedy byl učiněn další pokus a vztah s Evropou je pro Irán důležitý už i proto, aby prokázal těm částem iránské společnosti, které se vyslovili a hlasovali pro tuto vazbu na západ, a zejména tedy elity, aby jim prokázal, že to stojí za eh, ono riziko mm, snažit se eh, utvořit nový vztah, novou vazbu s EU. To neznamená, že ten vztah bude zcela bez problémů, že nebude mít určité, určitá úskalí, Ehm, k tomu určitě dojde, ale zatím eh, nikdo nebyl schopen ehm, prokázat, že něco jiného, tedy mm, jiného než spolupráce, ehm, bude mít dobré výsledky. Naopak, izolace by posílila ty skupiny, které eh, mají minimální zájem, respektive nemají vůbec žádný zájem ani o ekonomickou spolupráci a už vůbec ne o politickou, eh, politický vztah. A to je, myslím, zcela stěžení, proč je nutno skutečně skutečně eh, naplnit JCPA eh, životem a proč je nutno mít skutečně strategickou eh, vazbu s Iránem. A to je stěžení nejenom pro Irán, ale i pro Evropskou unii. Někdy si myslím, že dochází k nedorozumění, když se diskutuje o lidských právech v Iránu. JCPOA je více než um, co si myslíme. Někdy ale eh, eh, to vypadá tak, že Irán eh, se musí vyrovnat s jaký, jakousi nadřazeností Evropské unie. To ale nezakládá rovnoměrný vztah. Myslím, že Irán si dobře uvědomuje, že má nedostatky eh, v oblasti dodržování lidských eh, práv. Otázkou ale je, eh, co je nejúčinnější způsob mm, změnit tuto praxi. Tady je klíčovým slovem partnerství a nikoli jakési poručníkování. A nakonec bych chtěl posvítit na americkou spojku. Někteří kolegové o tom už hovořili. Jeden prvek, který je nutno si uvědomit, je, že my jsme jsme my zažíváme jakýsi iracionální moment americké politiky. Není to ani začátek, ani ehm, jeho konec. A proto v Evropě budeme muset vést vážnější diskusy o tom, jak vypadá strategický týká eh, strategický vztah s eh, Evropou, když začneme být samostatnější, zejména v globálním obchodování. Eh, nyní jsme již samostatní, ale často jsme vlastně ponecháni v šanc státním regulátorům USA, nikoli federálním. A to není velmi zdravé ani pro evropskou pozici ve světě, ani pro Evropu jako takovou. A e, právě v, Irán, e, v Iránu uvidíme jakýsi e, průsečík zájmů evropských a amerických. Závěrem bych se chtěl zmínit o tom, že obchod, tak jak jsem to uvedl nebo předeslal, je více než pouze ekonomický bod. Nikdo tady nepodceňuje lidská práva, ale opět je, to, je zde otázka, co funguje. Místo toho snažit se eh, přicházet se symbolickými akty, které mohou sice uspokojit některé voliče v Evropě, ale nebudou mít žádný nebo minimální dopad na eh, iránskou populaci, eh, kde by skutečně diskuse o lidských právech měla zanedlouho hrát prioritní roli. Děkuji vám. Prosím, paní Freta. Děkuji. Chtěla bych Děkuji. požádat o prohloubení. Eh, chtěla bych eh, požádat o vyjasnění, eh, pokud jde o otázku investic. a to, co nám řekl zde zástupce firmy Total. Eh, chtěla bych vědět, eh, jaký existuje dnes vztah eh, s Ruskem, pokud je o ropu, hovořil o obchodních vztazích s Evropskou unii, Evropská unie a Irán. Hovořili jste též o změně v obchodní politice Spojených států, ale málo se zde hovořilo o otevření se ruským investicím. Takže já bych eh, si přála, abyste mě o tom informovali. Za druhé, a týká se to posledního panelisty. Já si myslím, že symbolické akce nemůžou být ty, nebo nemůžou být vnímány jako symbolické, té, které mají ve středobodu lidská práva. A toto eh, by se mělo týkat všech eh, ochobních eh, aktérů a měli bychom se samozřejmě zaměřit na neúčinnější strategie, nejenom ze symbolického hlediska, ale také z hlediska pokud o lidská práva. Any other questions or remarks? Eh, ještě někdo se chce přihlásit o slovo? Eh, děkuji, Bernde. Vážení hosté, nikdo není tak naivní zde eh, v Evropském parlamentu, aby si myslel, že vztahy s Iránem budou jednoduché. Protože bylo by tomu tak, tak bychom už po dobu mnoha let měli jiné vztahy. Ale vzhledem k tomu, že jsou zcela zásadní a vzhledem k tomu, jakou úlohu může sehrát Irán v budoucnosti, a vzhledem také k hospodářským a politickým zájmům Evropy o tento region, tak ten můj dotaz by byl následující. Kam se ubíráme v našich vztazích s Iránem? A to je dotaz na pana Sobrala. Co je naším hlavním politickým cílem pro budoucí vztahy mezi EU a mezi Iránem? A e, co se týče obchodních a hospodářských vztahů obecně, jak nahlížíte na situaci během příštích e, pěti a deseti let, jak to bude vypadat v těchto vztazích EU-Irán? protože já jsem viděl mnoho premiérů Evropské unie, kteří vycestovali do Iránu velkými letadly eh, plnými eh, podnikatelů, ale zapomínalo se poněkud na lidská práva. Já si myslím ale, že názory mezi Evropskou uní a mezi Iránem by měly být charakterizovány uh, Eh, pragmatismem, měl by existovat eh, sil, sil, silný závazek za mír a také bychom se měli zaměřit na evropské firmy, protože když jsme si vyslechli firmu Total, tak je to pravda. Někteří z vás uh, můžete udělat velké obchody v Iránu, ale zároveň tady máme politickou dimenzi. vztahu mezi EU a Iránem anebo s jinými. A to může mít eh, velký dopad na budoucí vztah s Iránem. Takže kam se ubíráme a jak posuzujeme budoucnost těchto vztahů, protože nedefinujeme-li společné cíle, tak se nikam nedostaneme. Děkuji. A co se týče mě, Eh, vzhledem k tomu, co řekl pan Parsi, tak já musím říci, ano, je to pravda, obchod je motorem růstu. To je bez pochyby. Ale to neznamená, že ty výhody s tím spojené se dostanou automaticky k občanům. Eh, týká se to také dobré zprávy. Týká se to toho, že se podělíme o výhody. A v mnoha případech došlo k problémům. Co doporučujete? Jak si myslíte, že můžeme dosáhnout nejenom eh, plodných vztahů z hlediska hospodářského, ale nějaké minimální záruky či eh, minimální pobytku pro to, aby ty pozitivní výsledky obchodních vztahů se dostaly až k běžnému občanovi? pokud je o našeho druhého hosta. Otázka byrokratických e, překážek. Vy jste hovořil, že v Iránu je problém s převody e, finančních prostředků. Existují jiné problémy, je to e, závažný problém pro investory. Já znám mnoho lidí, kteří chtějí investovat v Iránu, ale Eh, nejsou z toho, aby ty uzavřené závisky se splnily. Proto co eh, doporučujete a co žádáte. A pan Festa, já bych chtěl eh, zareagovat na to, co jste řekl o té byrokracii. Když jsem hovořil o tom, že nám to trvalo tři měsíce, než jsme uskutečnili ten bankovní převod, tak tam nebyl tolik problém eh, v Iránu, ale my jsme museli v Evropě najít banku, která by byla ochotná ten převod uskutečnit. Museli jsme eh, zareagovat a vyplnit všechny ty žádosti, eh, které nám poslala banka, list se splňuje normativa. A to je, proč to trvalo tři měsíce pokud je o ten převod peněz do Iránu. Děkuji. Když bych eh, si měla vybrat dvě oblasti, jednu oblast to je složité, ale za prvé současný systém sankcí má dvě oblasti, které bych identifikovala jako ty, eh, které by eh, nejvíce zlepšily situaci pro bankovní sektor tak aby tam bylo více kontaktů. Za prvé, co se týče eh, regulační oblasti, tak eh, zásady, eh, pokud jde o náležitou péči mezi EU a mezi Spojenými státy, aby mohly zpravovat rizika, aby byl na to stejný pohled, že dnes každý regulátor má odlišný pohled na to, co je to akceptovatelné co je ta akceptovatelná zpráva. A co nejdůležité, abychom opravdu posoudili, Eh, kontrolu a vlastnictví. My nemůžeme aplikovat rámec sankcí, pokud to nemáme. Potřebujeme eh, plodnější dialog z iránské strany, abychom toto vyřešili. Pro mě ta situace, pokud je o ten rámec sankcí, tak to jsou ty dvě věci, které jsou obzvláště důležité. Eh, já jsem, nejsem odborník na bankovní sektor, ale já si myslím, že eh, ten způsob, jak bychom to mohli vyřešit, tedy si nemyslím, že se můžeme dohodnout se Spojenými státy v dlouhodobém horizontu. Já si myslím, že kdyby byla Evropská banka, která by měla aktiva v Evropě v eurech, a to by byla pomoc, pokud chceme jednat se Spojenými státy. Já chtěl bych všem připomenout, že v 90. letech, kdy Spojené státy začaly eh, aplikovat sekundární sankce, Eh, na eh, libijské a evropské firmy, na evropské firmy, které měly vztahy s Libí, tak Evropská unie řekla, že se musíme obrátit na VTO a to je původ eh, těch výjimek, které vyplynuly z té exekutivy, tak aby se zabránilo konfliktům s EU. Za deset let já si myslím, že co je tady nejdůležitější, je partnerství, asociace. My uh, neřekneme Iránu, jak má vypadat jejich společnost. Ne, neřekneme, jak má stát uh, vystupovat vůči své společnosti, ale my jakožto členské státy my můžeme dát alternativu iránské společnosti, protože Irán jako uh, mnohé jiné společnosti mají různé alternativy, některé ty alternativy jim stát nabídne, ale existují, závisí to i na jiných věcech, například generační změna v rámci eh, státní elity, tak většina těch, kteří eh, byly součástí e, revoluce v 80. letech, tak se začínají vzdalovat z vedení. Nastupují nové generace a polovina eh, populace je mladší 29 let, oni nesažili revoluci a zažívají důsledky revoluce, ať už jsou pozitivní či negativní. A eh, to jsou lidé, na které se musíme obrátit a musíme být u nich přítomní. A to být přítomní ve všech oblastech. A potom Evropa může být alternativou eh, vůči těm spíše severokorejským eh, verzím nebo podobným, které jsou také ve hře. Co se týče obchodu a dobré zprávy, já Eh, nejsem člověk, který by věřil v nějaká eh, bombastická prohlášení o lidských právech. Já si myslím, že musíme pomoci, aby se pomohly věci v praxi. Jestli se tomu říká lidská práva, ta etiketa není důležitá, ale co je pro mě důležité, je, co to znamená pro lidi. Lidé prostě nepotřebují nějaká ta bombastická slova, chtějí skutečnost. Třeba eh, věznice, jakým způsobem se řídí justice, jakým způsobem se reaguje na drogovou závislost v Iránu Iránu, začíná se v této oblasti pracovat, ale jestliže eh, máme eh, asociaci eh, se s Evropskou unii, tak to bude vždycky dobré. Není to, že bychom něco tady ukládali, ale prostě budeme mít dialog. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit k těm, reak- odpověd, uh, eh, těm odpovědím, které zde zazněly. Já si myslím, že klíčem většinou z těchto odpovědí během eh, několika vystoupení i otázka lidských práv, tak to je kontakt. Tedy eh, skontaktovat Eh, aby existoval kontakt. A fungovalo to třeba v tom případě jaderného programu a existovalo mnoho jednání, vyjednávacích koleček. Jestliže existuje kontakt, jestli existuje respekt, no tak všichni tím získají. A je to pozitivní řešení, je ten výsledek. Musíme dát prostor, aby byly nastoleny tyto kontakty. Někdy se předem posuzuje výsledek něčeho, aniž bychom byli Eh, realisty, aniž bychom dali ten potřebný prostor, aby eh, toto bylo partnerství, které by fungovalo. A já plně souhlasím s tím, co zde bylo řečeno. Ano, asociace, partnerství, to je to, co umožní, abychom mohli reagovat na ty jednotlivé otázky, včetně obchodních. Děkujeme vám. A já si myslím, že eh, tímto můžeme ukončit naši debatu. Ne? Ještě někdo požádal o slovo? Prosím. A představte se, prosím. Bohužel bez mikrofonu. Yes, one, OK. Uh, my name is... Jmenuje se Nasar Baledy a e, zastupuji iránskou politickou stranu. A už to řekl Martin Luther King. E, nakonec, e, co je důležité, je přítomnost justice. A velvyslanec řekl, že Irán je stabilní zemí, ale ne, je to diktatura. Co se děje s investicemi v Iránu? to dá Iránu více nástrojů, aby eh, mohl Irán utiskovat eh, svůj národ. Mezinárodní společenství bojuje proti Islámské republice Irán. Islámský stát Daesh má podporu v Iránu, aby mohli utiskovat eh, jazycký lid a křesťany. Irán také utiskuje menšiny jako třeba Turkomany a jiné Eh, eh, minority, jako například Bahaje a Jezídy. A mezinárodní společenství eh, stále zkoumá, jak dále investovat v Iránu, aby podporovala útisk Iránu vůči vlastnímu lidu a aby existovala větší stabilita v regionu, se říká, ale obchod by neměl sloužit těmto účelům. Ano, to je tedy z vaší strany spíše připomínka než dotaz. Děkuji vám. Já si myslím, že eh, nejdůležitější slovo je, o kterém hovořil pan Parsi, dialog. Já jsem přesvědčen, že eh, kontinuální dialog eh, mm, je ve prospěch všech, i iránského lidu. A to by byl závěr naší dnešní schůze. Musíme mít otevřený dialog, aby existovala budoucnost pro naše obchodní vztahy. Já si myslím, že naše diskuze Eh, vyjasnila několik eh, základních eh, věcí a vrhla světlo na situaci v Iránu od té doby, kdy byly zrušeny sankce související s jaderným programem. Je jasné, že je potřeba posílit investice, abychom stabilizovali hospodářský vývoj. To je zcela klíčové pro iránskou společnost. Bez pochyby Irán je eh, největší ekonomikou, která je mimo eh, VTO a je to také priorita do budoucnosti, aby Irán eh, se připojil k VTO. Protože je to také fórum dialogu s cílem stabilizovat obchodní vztahy. Otázka stability investic ve všech aspektech dobrá zpráva a další podmínky, to je další z klíčových otázek a je to úkolem komise, aby diskutovala, úkolem komise, aby diskutovala a e, služba pro vnější činnost, aby diskutovala o situaci v Iránu. Proto Eh, se těším na eh, konkrétní návrhy generální ředitelství pro obchod a služby pro vnější činnost, eh, jak co se týká VTO, tak investic zahraničních firm v Iránu. Ano, my chceme, aby pokračoval dialog mezi Evropskou uní a Iránem. Doufáme, že pokročíme v Iránu také v oblasti demokracie a lidských práv. Eh, protože lidská práva a demokracie jsou pro eh, všechny lidi na světě. Děkuji vám a končím dnešní zasedání.